Schönen guten Morgen, liebe Dobré ráno, vážení kolegové a kolegyně, vážené dámy a vážení pánové. Srdečně vás vítám na našem zasedání v tomto týdnu. Pořad jednání můžeme přijmout, pakliže nebudou námitky. A ty nevidím. Tak ho přijímáme. A Pakliže nejsou žádné námitky proti zápisu, můžeme schválit zápisy z 25. 26. dubna, 12. května, 23. 24. května letošního roku. Opět nevidím žádné námitky. Sdělení předsedy. Zatím žádná nemáme a tím pádem jdeme na uznávání odborník, odborných kvalifikací ve vnitrozemské platbě. Gesine Meissner je eh, zpravodajka a má slovo. Děkuji, pane předsedo. E, dobré ráno všem. Jde o kvalifikace ve vnitrozemské platbě. To vypadá velice technicky, ale myslím si, že je to téma velice důležité, protože my se chceme zasadit o to, aby na vnitrozemské vodní cesty se dostalo více dopravy ze silnic. A tím pádem potřebujeme více lodí a tím pádem potřebujeme dost kvalifikovaných lidí, personálu. A tady právě vidíme zatím nedostatek, protože e, osazení lodí, posádky jsou poměrně staré a zdá se, že to není příliš atraktivní zaměstnání. To znamená, lidé se do toho zaměstnání nepouštějí. A to je důvod, proč se máme zabývat tímto návrhem. Ten návrh padl proto, protože dává smysl i ve smyslu mobility pracovníků, aby vzdělání v jednom členském státě bylo uznatelné v jiném členském státě, aby tam se člověk mohl plavit po řekách. Samozřejmě můžeme eh, mluvit o tom, jaké ty trasy jsou vhodné, protože samozřejmě pro každou řeku je ta situace jedinečná, musíte znát ta nebezpečí, která se tam objevují, ale myslím si, že v zásadě, když jste vzdělán pro vnitrozemskou plavbu podle těch jednotlivých kategorií, tak máte mít možnost eh, provádět toto zaměstnání kdekoliv v Evropě. To je, myslím, dobrý přístup a jsem ráda, že se tím zabýváme. Je to poprvé, kdy se tím zabýváme a v nejbližší budoucnosti máme naplánovány schůzky stínových zpravodajů, vypracujeme z toho zprávu a jsem přesvědčena, Aspoň tedy doufám, že ještě letos to všechno stihneme. No, tím jsem tak trošku předjela eh, už konec celého procesu. Každopádně takový je cíl a těším se na všechny příspěvky, které zde zazní. Děkuji vám. Takže eh, máme zde také odborníky, paní Hacksteiner z European eh, Association of Inland Waterways. Máte slovo. Thank you, uh, chair. Děkuji vám, pane předsedo, za pozvání EBU na uh, tuto schůzi. Jsme velice rádi, že zde můžeme být a podělit se s vámi o náš názor na tento návrh. Jak řekla už paní Meissner, je to velice důležitý návrh pro uh, celý tento průmysl EMU. Zastupuje operátory a majitele lodí pro vnitrozemskou plavbu v Evropě. Vracíme se tím pádem k první iniciativě EBU z roku 2004, kde už jsme sami říkali, že je potřeba harmonizovat kvalifikace přesně z důvodu, jaké uváděla paní zpravodajka. Je nedostatek kvalifikovaných sil v tomto sektoru a je potřeba zajistit co nejvyšší standardy bezpečnosti. Takže vítáme návrh komise, I v kontextu e, nového návrhu, který má zajistit lepší mobilitu pracovníků na evropském měřítku a máme zavést systém sdílených kompetencí spíš než systém založený na školení. A to by mělo přilákat eh, mladé lidi a lidi mimo tento průmysl a společně tak máme eh, tyto lidi přitáhnout do této profese. Co se týká standardů jako takových, je potřeba zdůraznit, že pro EBU, pro tento sektor, který je znám jako nejbezpečnější modus dopravy, je důležité si zachovat vysokou úroveň bezpečnosti, například při přepravě nebezpečných materiálů v Evropě. Eh, nejdůležitější způsob přepravy těchto materiálů je právě po vodě a pyšníme se vysokou úrovní zabezpečení, takže to je potřeba zachovat ale i například pro osobní přepravu. A z tohoto důvodu zdůrazňujeme, že je velice důležité nastavit si standard při úzké spolupráci s těmi, kteří jsou nejzkušenější v tomto sektoru. Mluvím tady o výboru eh, CCNR a Evropské komise, nejenom pro tuto oblast, ale například také pro technickou směrnici, která již byla přijata parlamentem a radou v minulosti. A v souladu s tímto přístupem je důležité tyto standardy přenést i na ty kvalifikace stanovované experty v této oblasti, což jsou tedy ty říční komise, sektorální experti, a další. Je velice důležité, abychom jak, žádné standardy nezačali rozmělňovat nebo příliš rozvolňovat. E, druhá oblast zájmu našeho sektoru je, abychom se vyhnuli takzvanému certification shopping. To znamená, chceme zachovat co nejpřísnější bezpečnostní standardy, jaké máme dodnes je potřeba se vyhnout tomu, že by certifikáty vydala, vydávaly členské státy, které třeba nemají zkušenosti se vzděláváním a školením námořníků. Tím pádem chtěli bychom zavést určitá omezení v tom smyslu, že členské státy, které například nemají splavné řeky, mohou udílet certifikáty pouze za spolupráce s někým, kdo tu zkušenost jaksi s nitrozemskou lodní dopravou má, abychom eh, byli schopni zachovat eh, vysokou úroveň bezpečnosti. Na závěr mi dovolte říci, že abychom zajistili tyto dva aspekty, eh, vítáme tady tento návrh samozřejmě, ale Rádi bychom vyzvali všechny zúčastněné strany, aby se i oni zasadili za zachování co nejvyšších standardů bezpečnosti, a to tedy za spolupráce všech zúčastněných institucí, říční komise CCNR, který má, kteří mají zkušenosti, a příslušného výboru, příslušné komise, což zajistí vysokou úroveň standardů, na což tímto návrhem cílíme tak, abychom se vyhnuli tomu certification shoppingu. Děkuji. Děkuji vám. Miriam Shafar, European Transport Workers. Máte slovo. Děkuji vám. I jménem Federace European Transport Workers. Chtěla bych vám všem poděkovat za to, že jste nás pozvali a že si poslechnete naše názory. ETF e, v sektoru vnitřních vodních cest vítá tuto směrnici. Je to výsledek mnohaleté intenzivní spolupráce se všemi zúčastněnými stranami. E, organiza- svazy zaměstnanců, zaměstnavatel, zaměstnavatelů s vládami, školicími centry a tak dále a tak dále. Jak všichni víte, sektor vnitrozemských vodních cest čelí v Evropě celé řadě výzev zejména demografických výzev. Průměrný věk kapitána lodi je v Evropě 50, někdy i více než 55 let. Asi také víte, že objemy dopravy, objemy přepravovaného zboží se v Evropě zvedají a e, zvyšuje se tak objem práce. Průmysl lodní dopravy potřebuje nějakých 4 tisíce pracovníků, aby mohlo řádně obsadit těch nějakých 300 eh, lodí, které zde jsou. A vzhledem k tomu, že tento modus dopravy je přátelský vůči životnímu prostředí, měl by být plně integrován do dopravního dodavatelského řetězce a měl by mít možnost přepravovat větší podíl pasažerů a zboží. Za poslední desetiletí si také vnímáme celé řady změn v tomto průmyslu. Modernizace a automatizace si do, toho sektoru, do tohoto sektoru našli cestu a tyto nové prvky si vyžadují nové dovednosti, nové kompetence. Aby tento sektor byl schopen čelit všem těmto výzvám, musí být udržitelný, musí být atraktivní. Je potřeba respektovat potřeby lodníků. Takže tato směrnice bude e, zásadním pilířem pro zavedení harmonizovaných kvalitativních kompetencí a dovedností pro tento sektor na evropské úrovni. A tím se přispěje k mobilitě pracovních sil a posílí se atraktivita tohoto sektoru. Rovněž se tím ukončí nelegální praktiky, které ohrožují spravedlivé podmínky a bude to sloužit jako další stavební kámen na cestě za moderním standardizovaným sektorem, který nabízí kvalitní vzdělání a školení. Pro ETF je hlavním cílem této směrnice a musím zůstat jeden celkový systém, který bude platný na všech evropských eh, vodních cestách bez jakýchkoliv výjimek. Musíme se vyhnout duálním systémům a Nesmíme rozlišovat mezi propojenými a nepropojenými vodními cestami. Vše musí být pokryto jednou jedinou směrnicí, což bude transparentní, harmonizované, snadno implementovatelné, snadno vymahatelné, snadno ovladatelné. Pakliže se objeví nějaké problémy, možná bychom mohli zavést delší přechodná období, tak aby členské státy měly více času řádně směrnici implementovat po prvním přečtení tohoto textu, textu té směrnice, je tam několik eh, chybiček. Přečteme-li si preambuli článek 2, tam je dlouhý seznam výjimek a výjimek z výjimek. Pro nás je netranspozice do eh, národních eh, zákonů jen prostředkem k právní nejistotě do budoucna. Je potřeba si uvědomit, že pro sektor Eh, vnitřních vodních cest neexistuje žádná legislativa o státu vlajky. A tím pádem potřebujeme konzistentní jednotnou legislativu na úrovni EU. Jen tak se vyhneme problémům do budoucna. To znamená, že jakékoliv výjimky pro článek 35 jsou pro nás nepřijatelné. Jakákoliv výjimka zde jde proti základnímu záměru této směrnice, což je zlepšit mobilitu pracovních sil napříč Evropou. Rovněž zde je několik menších věcí, několik drobností, které bychom chtěli zmínit v článku 3. Pojem, se zavádí pojem další osoby, kromě tedy eh, lodníka, což mají být osoby, které jsou kvalifikované provádět zákroky v nouzových situacích na eh, dopravních lodích pro eh, osobní přepravu pro nás by tato další osoba měla být jasně definována jako osoba, která slouží na daném plavidle. V článku 10 se zmiňuje, že maximální eh, platnost certifikátu by mohla být i prodloužena z 10 na 15 let, ale ETF eh, e by chtěli zdůraznit, že bychom toto období chtěli skutečně omezit na 10 letech. Chceme, aby certifikáty byly co nejblíže realitě. A já si myslím, že na tomto místě to z mé strany stačí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Jako další Rob van Riem, Edina Educational Network for Inland Navigation Schools. Máte slovo. Ehm, Edina. Dobrý den. Ano, Edina eh, je asociace, která zastupuje školy vzdělávající lodníky eh, v Evropské unie. Edina je spokojená s tímto návrhem, my jsme ho podporovali od samého začátku a jsme také velmi rádi, že ten současný návrh by měl zavést systém, který by hodnotil kvalifikaci a praxi těch, kteří slouží na říčních člunech, takže se tam budou hodnotit jejich znalosti, eh, jejich eh, chování. A my si myslíme, že právě v tomto odvětví by to mohlo vést k tomu, že se zlepší kvalita pracovníků, kteří působí na těchto člunech což je velmi eh, důležité, proto tady musíme mít ten vzdělávací systém a také dobře nastavený ten systém, jak jim tyto znalosti předávat. Pokud se podaří přijmout eh, jasnou a jed, hlavně jednoznačnou směrnici, která bude mít eh, srozumitelná ustanovení, tak by se to v praxi mohlo projevit na tom, že vznikne vzdělávací systém, který bude platit v celé Evropě a díky tomu budeme mít jistotu, že lidé, kteří budou vycházet z našich škol, budou eh, dobře kvalifikovaní. Eh, v tom návrhu změnice se nicméně hovoří také o jakési písemné zkoušce eventuálně, my si myslíme, že to může být pouze možné v kombinaci s dalšími zkouškami. Písemná zkouška by rozhodně neumožňovala posoudit, jestli ten lodník je dostatečně kvalifikovaný a kompetentní. A proto bychom k tomu také chtěli ještě předložit náš vlastní návrh. Ta směrnice také eh, hovoří o tom, že by se měla stovat pouze na ty na tu hlavní posádku a neměla by se tady stahovat na různé technické pracovníky, kteří na té lodi také mohou být. A my si myslíme, že minimálně tady v západní Evropě máme takzvané integrované posádky, kde slouží osoby, které mohou pracovat eh, jako posádka, jako členové posádky, ale stejně tak mohou obsluhovat i různé stroje nebo vybavení. Myslíme si, že eh, ty jejich úkoly nelze od sebe takto oddělovat. A proto si myslíme, že lodníci by eh, také měli mít eh, to vzdělání a neměli by být pouze omezeně na ty tři hlavní činnosti, které jsou uvedeny v tom návrhu, tedy obsluha lodi. Takže pod, podle nás by tady eh, bylo potřeba ověřit, aby eh, se neomezila ta současná praxe. Také bychom byli, kdyby nedocházelo k různým výkladům eh, směrnice. Byli bychom rádi, kdyby ten celoevropský systém zajišťoval stejnou kvalitu ve všech členských zemích. Jak pro vozovatele, tak i školy by měly podléhat přísným kritériím a měl by existovat systém, který to bude kontrolovat. A dále směrnici se hovoří o hodnocení kvalifikace nebo znalostí, což znamená, že je potřeba zjistit, jestli ti, kteří vycházejí z těch škol a chtějí pracovat na lodi, mají skutečně ty potřebné dovednosti. Nicméně zdá se, že ta směrnice nepředpokládá, že by na těch lodích mohli pracovat i pracovníci, kteří přicházejí z nějakého jiného sektoru a kteří přitom jsou dostatečně kvalifikovaní. Hovoří se tady o praxi pěti let, eh, aby se mohli eh, aby mohli vstoupit do nějakého systému celoživotního vzdělávání. Velmi často jsou to lidé, kteří již nějaké jiné předchozí vzdělání mají ukončené, ale nutně nemusí mít třeba těch pět let, pět let eh, praxe v této práci. Řekněme, že někdo, kdo má vysokou školu a zajímá ho tato práce, by také musel doložit pět let praxe v našem sektoru. Pro nás to je nepřijatelné, protože by mu tím vlastně to nebylo umožněno. Byli bychom rádi, kdyby se to z té směrnice vypustilo. A to je ode mě všechno. Děkuji, pane předsedo. A teď eh, máme dalšího řečníka, Jirka Ruše z eh, Komise pro Rýn. Děkuji, pane předsedo, děkuji a děkuji, že jste nám umožnil jako Komisi pro plavbu na Rýně příležitost se vyjádřit k návrhu eh, této směrnice o profesních kvalifikacích ve vnitrostátní plavbě. Jde tady o vzájemné uznávání kvalifikací. To, eh, v tom už máme dlouhou tradici. Již v roce 22 naše komise eh, přijala první rozhodnutí zahrnující naše členské státy, které jsou v povodí Rýna od Bazilej až po, až po Severní moře, kde eh, se dohodli na tom, že tyto kvalifikace budou uznávány. Evropská unie eh, začala uznávat eh, už od roku 96 eh, certifikáty, které naše komise vydávala. Tento systém by teď měl být nahrazen tím přístupem založených na jednotlivých kompetencích, tak aby se zohlednily inovace, které se zaváděly ve vnitrozemské plavbě. Například jde o zavedení LNG jako paliva, ale jde také o Eh, to, že teď máme odborníky na přepravu osob, to všechno byly změny, které my jsme navrhovali a které se postupně eh, prosadily na evropské úrovni. Proto jsme byli velmi rádi, že v tom jednání mezi radou a komisí se klade důraz na ty kompetence, které my již máme identifikovány v povodí Rýna a že se to teď dostalo do příslušné přílohy této směrnice. My eh, rádi eh, budeme pokračovat ve spolupráci s Evropskou komisí na přípravě standardů, které budou podrobně rozepisovat tyto kompetence, tak jak to eh, směrnice předpokládá. Máme tady několik poznámek k tomu prvnímu zavedení těchto kompetencí pro lodníky. To myslím, že usnadní volný pohyb pracovní síly v celé Evropě. My rádi budeme spolupracovat se sociálními partnery i se vzdělávacími institucemi v této oblasti, abychom společně vypracovali standardy v tomto odvětví. Nejenom na té operativní eh, úrovni, ale také na té manažerské eh, úrovni. Takže my vítáme eh, ten současný návrh, jak říkala paní zpravodajka. Eh, musí to zákonodárci ještě eh, důkladně prověřit a měli bychom vést dialog se všemi zainteresovanými stranami a také s komisí, která později bude mít tu pravomoc přijímat prováděcí předpisy obsahující tyto standardy. Samozřejmě eh, se eh, rádi eh, budeme věnovat těm připomínkám, aby nedošlo k rozředění našich standardů. Myslím, že o to třeba našim členům rozhodně nejde. Takže rádi se seznámíme s těmi podrobnostmi a také jsme se tady rádi vyslechli, co říkal ETS, s tím, že by tato směrnice měla být oporou pro zavedení systému kvality v Evropské unii. My jsme velmi rádi, že jak zaměstnanci, tak i zaměstnavatele se chtějí podílet na těch, přípravě těch standardů. Bude to ambiciozní, náročná práce, ale my se na ně těšíme a myslíme, že ten časový harmonogram je také poměrně ambiciozní a asi to bude vyžadovat naše společné úsilí a asi budeme potřebovat podporu expertů ze škol z celé Evropy, aby všichni eh, mohli do toho vložit eh, specifika svého vzdělávacího systému, aby se podařilo zahrnout všechny příklady dobré praxe, které v Evropské unii eh, mají tak, abychom měli tento systém kompetencí, který bude dobře fungovat. Takže rádi se na tom budeme podívat. Chceme e, také rádi e, pomoci parlamentu při projednávání a e, jsme velmi rádi, že ten proces dnes může e, začít. Děkuji vám, děkuji vám i za to, že jste vyjádřili ochotu se na tom podílet a teď dávám slovo panu van der Kampfumi. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Eh, my bychom také chtěli, aby tento systém co nejlépe fungoval. My jsme eh, o tom eh, diskutovali se stínovými, ostatními stínovými zpravodaji. Můj kolega mě požádal, abych tady prezentoval svoje, jeho otázky. Chtěl bych se také připojit k tomu poděkování, které tady zaznělo. poděkovat za prezentace eh, všech řečníků. Jak už eh, většina z nich říkali, už tady desetiletí eh, panuje snaha o uspořádání tohoto sektoru více profesionálním systémem nebo způsobem, tak abychom měli dobře kvalifikované pracovníky, kteří budou moci snadněji pracovat v celé Evropské unii. Vím, že v tomto odvětví je nedostatek eh, kvalifikovaného personálu. A víme, že chceme také uznat, usnadnit ten eh, přesun té dopravy na eh, říční lodě a doufáme, že pokud přijmeme dobře eh, vypracovaný návrh, takže to odstraní ty nedostatky, které v současné době máme. Jde také o to, aby systém vzdělávání byl harmonizovaný, to samozřejmě podporujeme, ale máme k tomu několik otázek, eh, tedy jmenovitě pět. Nejprve otázka týkající se devik, definice splavných toků. Eh, ta příloha obsahuje technická kritéria. Tam eh, je definováno několik oblastí, kde může probíhat eh, vnitrozemská plavba. Ale mě by zajímalo, proč ty definice nejsou obsaženy v samotné směrnici. Druhá otázka. Nezávisle eh, na úrovni dosaženého vzdělání si myslím, že musíme mít eh, nějaký systém klasifikace personálu nebo členů posádky. Možná, že by ale stačilo se zmínit, že by to v každém případě měla být osoba s takovou nebo takovou kvalifikací. A potom jde o využívání simulátorů. To by mělo být umožněno v té odborné přípravě. A to, co tady bylo řečeno o těch písemných zkouškách, eh, možná, že by to mělo být dáno na roveň právě eh, zkoušce v simulátoru. Pak jde o eh, sociální práva těch různých členů posádky. Takže by nás zajímalo, jaké dopady tento návrh bude mít a potom by nás zajímalo, jak to bude fungovat u sezónních pracovníků, kteří například jsou na těch eh, Eh, výjezdních lodí pro turisty, jestli i oni, členové té posadky na těchto lodích, budou také spadat do působnosti této směrnice. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumim eh, atât raportorului pentru prezentarea făcută. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat také paní eh, Gezine za představení zprávy a díky všem expertům za užitečné informace. Bylo to skutečně velice přínosné a pomůže nám to s touto zprávou je fakt, že vnitrozemské eh, vodní cesty jsou jedinečné. Je to jedinečný způsob dopravy, který je velice důležitý pro životní prostředí. Je to také udržitelný způsob dopravy. Ale to znamená, že pro něj potřebujeme velice jasná pravidla pro vnitrozemskou eh, lodní dopravu a pravidla i pro eh, lidi, kteří v tomto sektoru pracují. Potřebujeme kvalifikované lidi a já děkuji komisi za to, že se snaží vytvořit legislativní rámec pro tuto harmonizaci certifikací a zlepšení uznávání kvalifikací lodníků. Myslím si, že tyto změny patří do evropské filozofie jednotného vnitřního trhu a přispěje to k tomu, že, ta, že to zaměstnání bude atraktivnější v dlouhodobější perspektivě. Vzhledem k tomu, že v této oblasti už máme určitou legislativu, Myslím si, že harmonizace pro členské státy nebude představovat větší problém. To je samozřejmě velice dobře, protože to eh, znamená, že, ty, že ta přechodná období nebudou muset být příliš dlouhá. Ráda bych vypíchla dva body a doufám, že se na ně budeme muset zaměřit. První bod se týká vodních cest s vysokým rizikem, eh, pardon, tedy eh, na dopravu s vysokým rizikem, opravuje se řečnice, máme studii, která říká, že mobilita pracovníků trpí, protože nemáme jasnou definici rizikových zón a regionů. Proto potřebujeme velice pečlivě stanovené definice. A e, je potřeba také dát členským státům jasné informace o takzvaných River Information Services, o tom, jak tyto informace mají vypadat. Já si myslím, že musíme zajistit, aby členské státy plnily tyto podmínky a aby v bodě B nebo C článku 8 to bylo jasně stanoveno. Ten text rovněž předpokládá, že certifikace pro rizikové zóny budou udělovány daným členským státem, kde se ta zóna nachází. A to by znamenalo dodatečné náklady pro um, velitele lodi eh, v těch oblastech, kde se tyto zóny nacházejí. A pak, co se týká vzájemného uznávání eh, kvalifikací posádek Rýnskou komisí. Samozřejmě nechci rozporovat, že mají býti vysoké standardy. Ty standardy ta eh, komise stanovila, certifikace pro jednotlivé členy posádky lodí, ale myslím si, že, jednodušší, že bychom měli mít jednodušší metodu pro uznávání těchto dokumentů. Hovořím zejména o e, rychlejším vzájemném uznávání bez zbytečné byrokracie. To by mohlo snížit čekací doby na uznání certifikátu a to by zajistilo také lepší mobilitu. Děkuji vám za pozornost a doufám, že budeme moci i dále spolupracovat jako doteď, protože zatím to bylo s touto zprávou skutečně špičkové. Děkuji. Děkuji vám. Jako další Peter van Dalen. Voorzitter, goedemorgen. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den vám všem. Je to velice zajímavý eh, návrh, který nám tu byl předložen a myslím si, že bychom nyní z našich zkušeností mohli přejít do fáze opravdových pravomocí. Nastal na to čas a je důležité si položit otázku, zda ty pravomoci se budou opravdu zobrazovat v, v opravdové kvalifikaci. Myslím si, že je tu důležité jedno téma CCNR. Mám, má určité dotazy na Evropskou komisi a myslím si, že ten první dotaz se týče článku 6. V tom návrhu směrnice se hovoří o konkrétních kritériích, která se uplatňují na ty vůdce plavidel a konkrétně co se týče některých vodních cest, některých řek, které e, splňují určitá e, kritéria. Takže, pane předsedo, jak to bude s Rýnem? Protože jsou tam určité úseky, určité horské oblasti, které jsou těžko splavné. Takže opravdu je tady zapotřebí, aby daná osoba znala podmínky toho toho úseku. No a právě v článku 6 eh, se stanovuje, že ta specifická, ty specifické certifikáty pro ty dané úseky jsou udělovány, ale pak tu máme příklad třeba Švýcarska a já bych chtěl vědět, jak se udělují právě tyto certifikáty, protože tady se stanovují členské státy, které to udělují, takže uh, Ehm, budeme na to potřebovat nějaké stanovisko CCNR, protože ehm, myslím si, že celkově článek 6 by pak neodpovídal pro tyto konkrétní případy. Pak druhá otázka, ta se týká těch simulátorů. To je takový trošku podobný problém, pane předsedo. Zase v tom návrhu je tedy uznávání i těch simulátorů, článek 19 odstavec 2 Tady se stanovuje, že prostřednictvím aktu přenesené pravomoci komise může právě povolovat eh, fungování těchto simulátorů. Takže zase otázka je, eh, samozřejmě je důležité, aby tu byly ty simulátory, ale ta samotná simulace, eh, jak to bude probíhat, jak se do toho zahrne postoj Rinské komise, nebo to projde přes výbor CESNY. Může nám to komise vysvětlit? To jsou dvě otázky, pane předsedo, které se týkají těch dvou velkých témat ohledně Rýnu a je to naprosto zásadní. Já jsem, myslím si, zastupkyně ETF tady eh, hovořila o článku 10 odstavec 5. Tady v tomto článku je právě změněna ta lhuta deseti let a já bych byl rád, kdyby nám komise um, právě vysvětlila, proč právě zvolila toto pěkně kulaté číslo. Museli k tomu mít nějaký motiv, takže může nám komise vysvětlit, proč um, právě šli tou cestou deseti let. Ale jinak, pane předsedo, my, myslím si, že spolupráce se stínovými zpravodaji s paní zpravodajkou bude opravdu plodná a že dojdeme kvalitních závěrů. Keith Taylor. Děkuji, Keith Taylor. Děkuji. Děkuji, my vítáme tento návrh směrnice protože vlastně náhradní komplexní soubor různých regionálních eh, povolení a požadavků. Obecně se to zjednoduší, tedy alespoň doufáme, budeme mít evropský rámec pro certifikace a vzájemná uznávání. A velice mne těší, když tady slyším toto ze strany odborníků, kteří tu jsou dnes, ale možná ne všichni eh, ti důležití zástupci jsou tady dnes zde přítomní, ale ti, kteří eh, zastupují ty vnitrozemské vodní cesty, ano. A chtěl bych se jich zeptat, eh, jak nahlíží na ty minimální požadavky pro proškolování a poznatky. Je to zmíněno v tom stávajícím návrhu. Týká se to eh, navigace a bezpečnosti přepravy cestujících. Já jsem měl zprávu z vlastní iniciativy týkající se vnitrozemské vodní přepravy cestujících. Budeme o tom jednat i dnes odpoledne ve výboru. Chtěl bych se jich zeptat tedy, co by asi mělo být zmíněno ohledně tedy pravidel pro nouzové situace a pro například zacházení s postiženými e, občany nebo lidmi e, e, s sníženou mobilitou. Myslí si, že hodnocení dopadů ze strany komise je dostačující a dostatečně konkluzivní, anebo tam něco ještě chybí, nebo máte v té, k této věci ještě nějaké jiné připomínky. A nyní otázka na komisi. Nevím, abychom se mohli v budoucnu vyhnout zdvojené, eh, eh, zdvojené legislativě a také nadměrné administrativní zátěže vůči členským státu. Co si oni myslí o možnosti vytvoření evropské vodní navigační agentury, která by mohla jaksi vnést jistotu, bezpečnost a jasnost do té vnitrozemské vodní navigace a jak je to se spolupráci s ostatními aktéry, jako je třeba právě ta komise pro plavbu na Rýnu. A v neposlední řadě Eh, sektorový sociální dialog nebo dialog příslušného tohoto výboru, co se týče eh, například ty vodní deníky, elektronické zpracování informací, aby se zajistila rovná pravidla pro všechny a abychom měli opravdu efektivní eh, zhrnutí o těch plavbách. No a na závěr Těším se na spolupráci s paní zpravodajkou a opravdu doufám, že z tohoto vzejde z této směrnice pozitivní text. Děkuji. Isabella de Monte. Sí, grazie, presidente, grazie. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat paní zpravodajce a pozvaným expertům, kteří to hovořili o obsahu tohoto návrhu směrnice. Je důležité, abychom měli takovou směrnici, která zajistí větší mobilitu pracovníků na lodích a také, aby se zvýšila stabilita, jistota a ochrana pracovních míst a podpořilo to rozvoj jednotného trhu. Konkrétně k obsahu směrnice tu mám několik připomínek. Hovoříme tu tedy o směrnici, to známe, že je tu určitá marže pro členské státy, abych si mohli uspůsobit podle svých daných specifik obsah této normativy. Nicméně měli bychom se vyhnout toho, aby ta flexibilizace byla nadměrná. A ve všech těch místech, kde se tu stanovuje nemělo by se nebo mělo by se a následně také eh, výjimky, aby jejich následkem nebyla nedostatečná právní nejistota. Možná toto by se mělo ještě objasnit ve, eh, v momentu transpozice a následně v té oblasti výjimek a pak také hodnocení Nemyslíte si, že tady by bylo lepší hovořit o zkušenosti v navigaci a ne o zkušenosti jaké tak, jako takové, bez nějakých specifik? A pak odkaz článek 16. Tady se počítá s tím, že členské státy budou oznamovat programy. Nicméně já bych chtěla vědět, jak zajistíme, že tu budou i příslušné očekávané výsledky, co se týče kvality toho vzdělání, proškození a aby ta úroveň kvality byla dostatečná. Děkuji. Takže tady padlo několik otázek eh, na naše experty. Možná byste se k tomu mohli, pokud chcete, stručně vyjádřit. Prosím. Einer nach der anderen, Frau Therese Hagsteiner že jako předtím nejprve paní Hacksteiner. Eh, thank you very much eh, for... Děkuji za vyjádřenou podporu i za vaše dotazy. Já jsem z nich pochopila, že tu na jednu stranu hodně podporujete ten přístup, ale na druhou stranu vyjadřujete do určité míry i určité obavy. Mnohé otázky jsou nasměřovány na komisi jako takovou, nicméně, co se týče například možná začnu těmi posledními otázkami. Pan Taylor se ptal právě přepravy cestujících a ta pravidla pro uh, nouzové situace a lidé se sníženou mobilitou. Samozřejmě, že i v této oblasti si přejeme zajistit opravdu vysoké eh, eh, normy pro bezpečnost v maximální možné míře. A jsme přesvědčeni, že ta pravidla jsou dostačující pro to, aby se vyřešily tyto obavy. Co se týče administrativní zátěže, to je samozřejmě důležité téma, také my se toho chceme vyhnout a zabýváme se tím. Pak další otázka, která tu několikrát zazněla ze strany poslanců, je jsou ty rizikové faktory a striktní pravidla ohledně výjimek. Samozřejmě pro nás zástupce průmyslu je důležité mít tu konkrétní pravidla proti tomu, co řekli někteří kolegové. Některé oblasti musí zajistit ještě vyšší úroveň uh, standardů pro specifické kvalifikace. A proto tedy musíme zajistit, e, že prostě i tato témata budou vyřešena. Pak vzájemné uznávání kvalifikací tady ze strany CCNR toto je třeba zachovat, je třeba to rozpracovat ještě více a určitě to povede eh, k snižování byrokracie. Pak otázka simulátorů, tady to myslím velice jasné. Na jednu stranu tedy tu potřebujeme vnést tu zkušenost, využívat moderní technologie u těch simulátorů, ale to samozřejmě jde také ruku v ruce s praktickým proškolováním eh, posádek a je, myslím si, že je to dobrá situace, která s tímto skombinuje a zajistí vysoké standardy. No a nyní se dívám na další připomínky, ale myslím si, že jsem to pokryla všechno. Děkuji. Děkuji, Miriam Šafar jako další. Well, thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Eh, musím říct, že mě potěšily komentáře, zpětná vazba a otázky, které na nás spadly. Samozřejmě naše pozice vůči této navrhované směrnici je jaksi extenzivnější než jen těch několik bodů, které jsem představila na úvod. Ale vítám ten odkaz na něco jako digitální tachograf pro Eh, tento průmysl. To je něco, co my bychom jako zástupci eh, zaměstnanců rádi viděli i v praxi společně s dalšími iniciativami. Chceme-li, aby tento průmysl byl eh, udržitelnější a atraktivnější, musí mít možnost zajistit zaměstnancům nějaký rozumný nástroj, jak řídit, monitorovat a kontrolovat pracovní dobu i na palubě plavidel. To plavidlo totiž není jenom pracoviště, ale také jejich domovem na velice dlouhou dobu a myslím si tím pádem, že to je velice rozumný návrh pro tuto oblast. Zmínila se také otázka, co má být touto směrnicí definováno. Pro nás by bylo nejlepší, kdyby byly definovány v této směrnici všechny funkce na palubě plavidel. To znamená včetně funkcí nenámořních pracovníků, kteří na těchto plavidlech pracují a věřte mi, je jich mnoho a pracují za všelijakých podmínek. Velice často se o této práci hovoří jako o sezónním zaměstnání a je fakt, že tito lidé velice často dostávají smlouvy do devíti měsíců, ale pracují v těch devíti měsících daleko víc hodin, než kolik kdokoliv z nás tady teď odpracuje za celý rok. Takže pro nás to není sezónní zaměstnání, pro nás to je plné řádné zaměstnání a potřebuje to řádné podmínky. a oni tím, že mají vlastně jenom sezónní smlouvy, jsou drženi jaksi v šachu, musí přijmout méně výhodné podmínky, takže to je něco, co také musíme začít řešit. Co se týká simulátorů, to tady zaznělo několikrát, já si myslím, že eh, si musíme říct naprosto otevřeně, jak se věci mají. Je čas, aby i eh, vnitrozemské, nám, eh, vnitrozemské plavební cesty pokročili do 21. století. Simulátory jsou dobrý způsob, jak lidi učit nové dovednosti. Samozřejmě na ocet včely nenalákáte. Takže když eh, lidem nabízíte nějaké zaměstnání, měli byste jim nabídnout i adekvátní školení. To neznamená, že by lidé neměli mít skutečné jaksi plavební zkušenosti, to je úplně jiná otázka. Ale simulátory jsou rozhodně něco, co bychom měli nějak zohledňovat. Tak. Kolegové z Ediny také zmínili něco o kompetencích. Mluvíme-li o kompetencích, které se řeší v této směrnici, i zde bychom ocenili, kdyby všech sedm definovaných kompetencí bylo začleněno do směrnice a nejen ty tři, které se zmiňují v článku 3. No a myslím si, že z mé strany to zatím může být i všechno. Jak říkám, v našem pozičním dokumentu je celá řada dalších detailů, ale ty můžeme probrat později. Děkuji, Rob van Ren. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já jsem si poznamenal celou řadu otázek, pokud to stihnu, odpovím na vše. Eh, školení všech členů posádky nebo ne? No, eh, ta směrnice jako taková cílí na operační obsazení, to znamená na eh, velení lodi, ale i na námořníky. To znamená i pro toho kapitána, řekněme. Takže omezuje se pouze na tyto skupiny osob. To ale nejde proti tomu, co jsem řekl na úvod. Jde o bezpečnost, o bezpečnost lidí, kteří v tomto sektoru pracují. To znamená bezpečnost obecně i pro e, plavbu jako, jako celek. I tu je potřeba zlepšit. A tím pádem e, není možné si představit, že někdo, kdo v tomto sektoru vůbec nemá žádné zkušenosti, půjde na palubu nějaké lodi. E, v příloze 1 a 2 se určují konkrétní podmínky pro členy posádky, Ovšem, nemluví se zde o ničem konkrétním. Hovoříme-li o například praxi v jiných sektorech, tak přece to je naprosté minimum. A stejné to musí být i u lodi plavby. Když někdo jde na loď, tak si musí uvědomovat, jaká rizika to sebou nese. Takže já si myslím, že určitá základní úroveň bezpečnosti musí být zajištěna, musí být zajištěno určité povědomí. Simulátory. Ve vzdělávání samozřejmě. My máme eh, v Edině takový jeden vzdělávací model Když eh, něco slyším, tak to zapomenu, když něco vidím, tak to taky časem zapomenu, ale když si na něco sáhnu, tak si to většinou osvojím. Takže i takovéto školení je potřeba nabídnout. To znamená praxi, ale i, simulátory třeba konkrétních postupů na lodní palubě. Těch je už dnes celá řada a je důležité je používat. A zvyšuje to atraktivitu tohoto zaměstnání pro lidi, kteří se takovéhoto druhu Eh, výcviku účastní. Souvisí to vlastně s dovednostmi námořníků. I v rámci CESNY máme eh, projekt, v rámci kterého zpracováváme dokument, kde řešíme jednotlivé funkce, například na lodním můstku, nebo máme jiný projekt, eh, kde řešíme jaksi koncept pro technické eh, podmínky takovýchto simulátorů, aby tedy ty simulátory skutečně zobrazovaly realitu. A eh, tím pádem ty simulátory můžeme používat nejenom pro školení, ale i pro hodnocení toho, zda nějaká osoba má potřebné dovednosti. Potom eh, sezónnost práce například na osobních lodích. Samozřejmě i zde musí mít posádka potřebné potřebné kvalifikace, pakliže třeba e, mají nějakou funkční e, úlohu na lodi, tak samozřejmě dovednosti mít musí. Pokud je to ale třeba jenom hotelový personál na lodi, takzvaný hotelový personál, tak e, si myslím, že ty kvalifikace nemusí být tak hluboké. Byť tedy samozřejmě ty osoby musí mít schopnost například pomáhat lidem v nouzi, třeba handicapovaným osobám, v výjimečných situacích. A tím pádem si myslím, že bychom měli mít stanoveny nějaké minimální podmínky, tak jak se například hovoří v Cesny, jednak na té jaksi um, lodně operační úrovni, tak i na té úrovni jenom jaksi osazenstva, které není přímo členem posádky. A to je potřeba rozpracovat. Vzájemné uznávání, tedy mezi členskými státy a třeba mezi státy, které, kterými teče Rýn a jinými státy. A potřebné znalosti a tak dále a tak dále. Víte, já si nemyslím, že to můžete zkrátka uznávat. Samozřejmě musíte mít znalosti o příslušném úseku Eh, dané splavné řeky, ale musíte mít i nějaké obecné základní znalosti. Podrobnosti na toto téma zpracováváme v CESNY a podle nás to odpovídá takovým požadavkům, které je potřeba jak si uvalit všeobecně na personál sloužící na plavidlech, eh, která se plaví po řekách. Tak, co mi tady ještě zbývá? nějaký eh, lodní deník nebo nějaký služební deník, služební protokol, to všichni víme. Existuje jeden evropský výzkumný projekt eh, na digitalizaci lodních deníků a lodních záznamů. A vlastně nejen digitalizaci, ale také určité zuniverzálnění eh, těchto záznamů tím pádem, že by byl jenom jeden lodní deník, jenom jeden lodní záznam který by byl použitelný napříč Evropou. Stejným způsobem by se vedl, eh, na rozdíl od toho, že v současné době máme různé způsoby těchto záznamů. No a pak poslední poznámka. Eh, obecné zkušenosti nebo zkušenosti s plavbou. Je to přesně tato směrnice, která se zabývá kompetencemi. Bez ohledu na to, jak bude ve finále formulována, je potřeba hodnotit, zda lidi jsou kompetentní zda mají zkušenosti z jiných oborů, anebo zkušenosti z, řekněme, námořního sektoru nebo lodního sektoru. Předpokladem samozřejmě je, že lidé musí mít zkušenosti s plavbou. Ale samozřejmě otázka je, zda pokud máte jiné zkušenosti, jste také kompetentní plavice. Děkuji, teď pan Jakuše. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Hlavní téma, které jsem si tady z toho odnesl, jsou obavy o té dvojí práci sesný, to znamená komise pro vypracování norem pro e, vnitrozemskou plavbu, tedy se zkratkou sesny, se má této duplicitě vyhnout. Takže budeme mít společné standardy, na které se může odkázat komise i CCNR, ale i třetí strany dokud tedy všichni budou respektovat stejné kvalitativní a kompetenční normy. Nemyslím si, že bychom měli jakékoliv problémy s administrativou, byrokracií nebo něčím takovým v této oblasti. Jde nám pouze o to, abychom dosáhli dobrých výsledků, vyhnuli se duplicitě, abychom odvedli práci na jednom místě pro ten jeden sektor a abychom pak na to odkazovali Takže zde určitě je prostor pro nové standardy. Týká se to samozřejmě také simulátorů. Tam se musí zajistit určitá úroveň technických kvalit, technických požadavků pro simulátory, to bude třeba předmětem nějakého takovéhoto standardu, ale také homologace, schvalování simulátoru, protože to je něco nového v našem sektoru a musí to být předmětem standardizace. No a pak samozřejmě v čase zkušenosti na simulátorech se mohou začít počítat jako zkušenosti, které musíte mít, chcete-li se e, třeba v kombinaci s nějakými dalšími kompetencemi plavit. Takže to je v zásadě vše. Eh, doufám, že to budeme moci diskutovat také bilaterálně, tedy ta témata, která se nám nepodařilo zatím eh, zmínit. Děkuji vám. A teď má slovo pan Simons eh, z hospodářského sociálního výboru. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já jsem zpravodajem pro vnitrozemskou plavbu. My už vlastně před lety jsme vypracovali na toto téma své stanovisko a v rámci NAJADES jsme doporučili aby vznikla užší spolupráce mezi Evropskou unii a Komisí pro plavbu na Rýně a jsem rád, že k tomu dochází a že tyto výsledky do budoucna jsou přesně to, co komise teď předkládá ve spolupráci se všemi ostatními zúčastněnými stranami. Všem zatím to není oficiálně zakotveno v rámci SESNY. Já teď nebudu opakovat eh, to všechno, co už řekli experti a co řekli tady europoslanci a europoslankyně k té bezpečnosti, normám a eh, té přenositelnosti zkušeností a kompetencí, dovedností, chcete-li. Ale myslím si, že musím eh, ještě jednou předvést, přednést to, co jsme zvažovali v tomto kontextu my. Konkrétně. Eh, konkrétně mě napadá, že vlastně se nikde nevyjadřujeme k vztahu Evropské unie s komisí pro eh, plavbu na Rýně, což je komise, která má mezinárodní odpovědnost za splavnost Rýna. A přesně u toho tématu, o kterém teď mluvíme, je to přece velice důležité. Pan Van Dalen se toho tak trošku dotkl. Já bych rád, aby jaksi východisko pro nás zde bylo uznávání eh, v rámci Evropské unie, ale možná i mimo Evropskou unii. A myslím si, že toho lze dosáhnout. Nejprve pár slov na vysvětlení. Eh, podle Mannheimských aktů článek 23 protokol 7 a protokol 10 uvádí v bodě 1.1.2, jaké jsou předpoklady pro eh, práci té komise pro splavnost Rýna. Eh, článek 351 SFEU říká, že staré smlouvy, konec konců ty manheimské články jsou 200 let staré, eh, se mohou obnovovat, pardon, je to článek 251. Když si ho přečtete, tak tam vidíte, že eh, staré smlouvy jsou jaksi eh, zneplatněny. A když si vezmete, že třeba Švýcarsko se na těch manheimských aktech také spolu podílí, ale vlastně není členským státem EU, tak z toho jasně vyplývá, že jsou zde určité problémy které eh, nám budou možná do budoucna působit potíže. A my si takovéto potíže do budoucna vytvářet dále nechceme. To znamená, že je potřeba tuto situaci nějak vyřešit. Jak ji vyřešit? Podle mě to je jednoduché. Máme komise, které mají výlučnou odpovědnost za konkrétní témata, které je potřeba začlenit jaksi do přípravy této směrnice. Je potřeba jim dát možnost popisovat, hodnotit specifická rizika, to konec konců dokážou samostatně, mohou samostatně stanovit možná řešení těch rizik, A pak to můžeme zohlednit eh, v té podobě, v konečné podobě směrně, My jsme připraveni s vámi na tom spolupracovat. Ano, děkujeme vám za toto sdělení. A teď má slovo pan Teologitis za komisi. Thank you very much, Mr. Chairman. Good morning, ladies and gentlemen. Děkuji, dámy a pánové. Dobrý den. Já musím říct, že jsem velmi eh, rád, eh, že tady je tak velká podpora pro naši iniciativu ze všech různých stran. Myslím, že to odráží dvě věci. Jednak to už to směřování, které bylo přijato v roce 2013 eh, ve sdělení o najadě, se, eh, a to se promítlo i do tohoto současného návrhu. Je to také výsledkem toho, že při vytváření tohoto návrhu jsme s kolegy pracovali velmi úzce s členskými státy, s komisemi pro jednotlivé řeky, Eh, s odbornými školami a tak dále. A ty výsledky eh, jsou tady, tedy na snadě. Neříkám, že to je dokonalý návrh, který by nešel dále zlepšovat, ale usilujeme o to, abychom naslouchali všem stranám a abychom případně prováděli změny, které ještě zlepší kvalitu tohoto návrhu. Je to nástroj, který komise nabízí tomuto odvětví, aby zareagovala na potřeby posádek, kde dochází ke stárnutí lodníků a nerovnováze v té nabídce a poptávce po pracovní síle. A je tady potom problém s tou mobilitou pracovní síly. Byl tady problém eh, uznáváním certifikátů. Otázka, kdo je kompetentní, eh, není až tak relevantní. Eh, my si myslíme, že Evropská unie má kompetenci i pro RIN, ale na tom tak neza, eh, nezáleží, protože my jsme se s komisí pro RIN dohodli, že budeme pracovat na společných standardech, které budeme moci společně aplikovat a dosáhnout tak cílů této směrnice, což je hlavně mobilita pracovní síly a také přilákání nových mladých pracovníků do této profese. Takže ty spory nejsou až tak zásadní. Další komentář, který bych chtěl eh, říci, vzhledem k těm otázkám, které tady padly, tak eh, skutečně ano, je tady více dovedností, které se dnes uplatňují na lodích eh, v souvislosti s mechanickým vybavením, ale s dalšími prvky Eh, vybavení, ale měli bychom hlavně rozlišovat mezi nezbytnými eh, dovednostmi a kategoriemi členů posádky, které je musí nutně mít. Takže jsme chtěli, aby byl vytvořen jednoduchý systém pouze s několika kategoriemi členy, členů posádky, kteří ale budou muset znát různé dovednosti nebo umět různé dovednosti. To je popsáno v té příloze. A do toho se promítá právě ta eh, společná práce s komisemi pro jednotlivá povodí. A to je vrk eh, výboru Sesny, který se tím zabývá, který má vypracovat konkrétně ty nezbytné požadavky, které eh, potom vy označíte za ty, které jsou důležité. Co se týče bezpečnostních norem, a na tom jsme spolupracovali eh, s experty. A my si myslíme, že ten systém založený na jednotlivých kompetencích je zárukou ještě vyššího bezpečnostního standardu na našich řekách, včetně Rýna. Diskuse o tom, čí standard je lepší nebo horší, není až tak zásadní, protože se oba, že eh, všichni shodujeme, že chceme eh, to zlepšit nebo zvýšit tu úroveň ochrany, což by mělo mít eh, je tak na zdraví, ale také na životní prostředí. A co se týče eh, simulátorů, o kterých tady byla řeč, tak my si uvědomujeme potřebu modernizace. Simulátory jsou velmi důležitým nástrojem pro odbornou přípravu a pro hodnocení my si myslíme, že to není úplně vhodné pro sbírání té potřebné praxe. Ta praxe by nemůže být nahrazena několika hodinami v simulátoru a proto chceme definovat eh, standardy pro ty simulátory. Já nevím, jestli si uvědomujete, že můžete mít ten simulátor pro eh, vnitrozemskou plavbu také na vašem smartphonu, ale to asi úplně není dostatečné. Měli bychom tedy definovat, co může být považováno za ten tréninkový simulátor. Tím se také přibližujeme digitální éře, o tom hovořila řada řečníků. Já bych vás chtěl ujistit o tom, že jak už je uvedeno v tom úvodním ustanovení eh, tohoto návrhu, tak eh, my jsme už zahájili práci na elektronickém lodním deníku a elektronických eh, záznamech jednotlivých členů posádky. My jsme to eh, no, neudělali jenom tak, my jsme se nechali pořídit studie, jedna teď bude brzy dokončena. A na základě toho budeme dále pracovat a chceme připravit návrhy, které by měly vést k tomu, že eh, bude zajištěna patřičná bezpečnost při používání těchto elektronických nástrojů. Chtěl bych zareagovat na to, co se říkali zástupci odborového svazu. Rádi bychom byli, aby všechno šlo předložit ve stejnou dobu, ale jak víte, legislativní návrhy se vyžadují poměrně dlouhou přípravu, musí to být eh, hodně konsultováno, musí tam být hodnocení dopadů a tak dále. A to eh, všechno trochu trvá ale chci vás ujistit o tom, že děláme všechno pro to, aby eh, ten eh, cíl byl naplněn. Potom k těm eh, zónám a konkrétním rizikům. Ano, v některých povodích se vyskytují specifická rizika, povodeň, nedostatek vody, v některých případech je potřeba znát přesně ty konkrétní okolnosti dané řeky, ale měli bychom si uvědomit, že tady musí být nějaké základní kompetence, které musí znát, musí znát všichni, a potom věci, které souvisejí s morfologií dané řeky. My se pokusíme ilustrovat určitá kritéria, která musí být splněna, než je určitá zóna nebo oblast té řeky může být prohlášena za eh, nějakou speciální zónu. Já si myslím, že by mohlo dojít k inflaci těch speciálních zón a někdy slyšíme stížnosti, že eh, by to zase mohlo naopak snížit mobilitu těch pracovníků, kteří by v té oblasti chtěli pracovat. Co se týče těch dalších bodů, které se týkaly osob se sníženou mobilitou. To eh, my bereme na vědomí. Určitě se to promítne do definice standardů eh, pro kompetence. A určitě eh, se to také zohlední na výboru SESNY, protože to bude součástí těch požadavků pro všechny osoby. A ještě na závěr, jestli je potřeba mít agenturu pro vnitrozemskou plavbu, já eh, to teď nemohu eh, eh, nějak komentovat, musí to být vyhodnoceno velmi pečlivě. V minulosti se o tom hovořilo, že by taková agentura vznikla. Parlament eh, samotný se k tomu stavil kriticky, nebo obecně k agenturám kriticky. Já eh, to předložím eh, ostatním v komisi a vyjádříme se na to oficiálně, vyjádřili jsme oficiálně k té, této otázce a víc bych k tomu nechtěl říkat. Doufám, že jsem zareagoval na většinu eh, poznámek, které tady zazněly, nebo těch otázek, které nám byly položeny. A na úplný konec bych vám všem chtěl poděkovat za velmi konstruktivní eh, účast, za vaši spolupráci, nejenom dnes, ale eh, v těch minulých letech, kdy jsme společně na tomto návrhu pracovali a chci vás ujistit o tom, že budeme určitě naslouchat vašim názorům. Možná, že někdy některé návrhy mohou být zdánlivě jenom technické, ale určitě to má i politický dopad a my rádi eh, budeme naslouchat eh, tomu, co řekne Evropský parlament na ve vztahu ke třetím zemím, kde bude potřeba něco upravit. Celkově za to já se svými kolegy se určitě těšíme na další spolupráci na této otázce a pokud se nemýlím, tak i vy chcete postupovat co nejrychleji a to určitě odpovídá i našim úmyslům určitě i kolegům na radě. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A teď eh, dávám na závěr slovo zpravodajce Kezine Meissner. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat všem za účast eh, a kteří tady přispěli do této diskuze. Myslím si, že eh, to bylo velmi důležité a byla to také kvalitní výměna názorů a informací. Chtěl bych poděkovat jednak expertům, kteří tady dnes byli pozváni je to téma, kterým se všichni zabýváme velmi intenzivně. Samozřejmě je důležité také vnímat, co přichází z jednotlivých českých států. Musím se napít, omlouvám se. A jsem si jistá, že výsledkem bude kvalitní zpráva, je potřeba zvážit mnohé. Také od expertů jsme teď slyšeli, že v zásadě Eh, ten největší úkol, eh, který já budu zpravodajka mít, je zohlednit eh, ty různé přístupy a to, co experti potom považují za smysluplné. Chceme, ano, mobilitu pracovní síly chceme. Kvalifikované pracovníky, to tady všechno bylo řečeno, ale potřebujeme také určitou úroveň znalosti a dovedností. Víme, že členské státy nemají například žádný přístup k ostatním členským státům prostřednictvím vnitrozemské plavby, takže tam jsem se nad tím, jestli ty standardy mají Eh, být stejné. Eh, bylo tady řečeno, že ty kvalifikace by měly být stejné všude, aby ti pracovníci mohli pracovat kdekoliv. Ano, chceme jednak vysokou míru flexibility, chceme také, aby se mohli přicházet lidi z jiných odvětví a chceme také Eh, zohlednit například eh, určitý typ té dopravy, jestli je to přeprava osob nebo přeprava nějakého nebezpečného materiálu. To všechno by se do toho mělo eh, promítnout a měli bychom vytvořit tedy celou evropský systém uznávání těch kvalifikací. Nebude to jednoduché, ale určitě to ještě bude muset probrat se odborníky, vyjednat společné stanovisko, ale věřím tomu, že se nám to podaří. Když jsem na úvod říkal, že eh, je mým cílem to dotáhnout dokonce do, eh, ještě v tomto roce, tak to eh, tak je. Teď je trochu neobvykle, že už rada má schválený postoj. Bylo to v případě i té směrnice o přístavech. Možná, že to byly právě nizozemci, kteří v tom současném předsednictvím na to tlačili, aby se to eh, všechno eh, podařilo ještě během jejich předsednictví. A teď tedy budeme muset stejně rychle pracovat i v parlamentu, ale vím, že to ještě eh, není úplně slučitelné s těmi lhůtami pro všechny překlady. Nemá cenu tlačit jenom na rychlost, ale Eh, víme, že vzhledem k tomu, že tady jde o bezpečnost, o kvalifikaci sektoru, kde ještě určitě dojde k dalšímu rozvoji, tak bychom se měli skutečně zabývat všechny potřebnými detaily. A tam to úplně tak rychle nejde. Já doufám, že to tedy bude hotové do konce roku a těším se na další spolupráce se stínovým zpravodaj. Eh, už jsem dostal od nich řadu eh, stanovisek, ještě v příštích dnech s nimi budu dále jednat o školách, o inspekcích. Já nejsem úplně expert na vnitrozemskou dopravu, eh, plavbu. A jsem si také jistá, že tam určitě budou moci pracovat i ženy. Myslím, že to všichni považují za spíše mužskou profesi, že tam jsou ženy, které jsou provdané za muže kteří na nich pracují. Jako často jsou to malé rodinné podniky, ale já si myslím, že ty kvalifikace by měly umožňovat oběma pohlavím, aby v budoucnosti eh, to považovali za dobré, atraktivní zaměstnání a aby mohli skutečně pracovat v celé Evropě. Eh, to všechno je mým cílem. Těším se na další spolupráci. A také se těším, že ještě eh, budeme příležitost se bavit eh, s našimi experty nebo s jejich kolegy. Takže děkuji ještě zástupcům komise. A doufám, že výsledkem bude hezký eh, zákon. Děkuji paní zpravodajce zejména na to, že chcete, aby to bylo projednáno co nejrychleji. A 26. září by ta zpráva měla být prezentována a o to se to bude odvíjet dál, jak bylo řečeno, co nejrychleji, ale současně také důkladně, jak bylo řečeno. Děkuji vám a teď se dostáváme k dalšímu bodu. Eh, kontrola prováděcích pravomocí Komise Evropský letecký prostor, jednotné evropské nebe. Máme tady eh, zástupce DG MU, kteří budou hovořit o plánovaných opatřeních v oblasti funkčních eh, bloků vzdušné dopravy. A boční bloky vzdušného prostoru. Víte, že to je věc, o které se hovoří již dlouhá eh, léta. To požadovala komise, aby to české státy v praxi zavedly. Možná si vzpomínáte na pana Janzembovského, eh, náš předchozí kolega, který byl koordinátorem proto, který eh, usiloval o to, aby se ty funkční bloky praxi podařilo zavést, ale nepodařilo se to přesto, že zákon jako takový existuje, ale je potřeba, aby došlo k efektivnějšímu využívání našeho vzdušného prostoru, protože je možné tím eh, ušetřit eh, jak palivo, tak i emise. Je to rozhodně eh, všestranně výhodná situace, kdyby se to podařilo. Prospělo by to tedy leteckým společnostím, samozřejmě cestujícím, protože by potom těch spoždění letadel nebylo tolik, ale prospělo by to samozřejmě i životnímu prostředí. A proto se eh, si teď rád vyslechnu eh, prezentaci komise týkající těchto funkčních eh, bloků vzdušného prostoru. Dávám tím slovo panu nástupci Kastaletemu. Uh, the papers are uh, Thank you, thank you very much, Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. A dobré dopoledne vám všem. My bychom vám chtěli stročně sdělit, kde se nacházíme ve věci funkčních bloků vzdušného prostoru. Soustředil bych se na několik akt, prováděcích aktů komise, které ještě teprve mají být přijaty ten legislativní návrh v kontextu jednotného evropského nebe a také režimu výkonnosti. Jak víte, tento eh, režim výkonnosti je takovým hlavním nástrojem, který máme v rámci Single European Sky. Byl zaveden v roce 2009 v rámci druhého legislativního balíčku ohledně jednotného evropského nebe a tento režim je nástrojem vlastně pro ty poskytovatele eh, služeb v letecké eh, přepravě, to znamená, eh, není tu žádná hospodářská soutěž i tady pro ty operátory, co se týče pro poskytování těchto služeb. To znamená, tento režim má na pomoci fungování trhu a ten režim výkonnosti je velice propracován. Já bych popsal možná ty hlavní prvky tohoto režimu. Komise tady vlastně vytváří takové celounijní cíle výkonnosti, jako bezpečnost, kapacita, efektivita, nákladová efektivita, platná tedy pro celou Unii. Na základě toho by členské státy měly mít také plány výkonnosti a to zahrnuje také závazné cíle na národní úrovni anebo na úrovni těch funkčních bloků vzdušného prostoru, aby se prokázalo tedy, že tyto cíle Eh, u těch funkčních bloků budou v konzistenci nebo které v souladu ty regionální s těmi celoevropskými. A, a eh, následně komise zhodnotí tyto plány, tuto, toto zhodnocení bude prováděno také s dalšími příslušnými orgány, které napomáhají komisi v tom hodnocení a následně komise tedy rozhodne, zda tedy schválí či neschválí tyto plány výkonnosti. Většinou toto probíhá dvoufázově takže v případě nějakého negativního rozhodnutí komise následně se předloží revidovaný plán ze strany členských států a pokud i toto je negativně rozhodnuto, tak komise navrhuje tedy nápravná opatření, který má přistoupit daný členský stát. Takže co e, nyní? My jsme připravili e, pro vás e, dokumenty, máte je k dispozici zde v zasedací místnosti. Takže jak vypadá tento proces? Nyní jsme v druhém referenčním období, tedy od roku 2015, potrvá do roku 2019. Přijali jsme celounijní cíle v březnu 2014, následně ty plány výkonnosti byly vypracovány v červenci 2014 a v březnu 2015 komise učinila rozhodnutí o těchto plánech výkonnosti. Některé Eh, byly tedy eh, naprosto v souladu v těmi celounijními cíly, některé nebyly v souladu a to se týká právě některých funkčních bloků vzdušného prostoru. Některé z nich máte tyto informace ostatně k dispozici v těch dokumentech. Pro ty, které nebyly v souladu, tak tam bylo zapotřebí připravit ty revidované plány výkonnosti a následně uh, v únoru 2016 komise učinila další rozhodnutí. Tady už to rozhodnutí bylo pozitivní pro některé ty funkční bloky vzdušného prostoru, ovšem u některých to bylo i nadále negativní rozhodnutí. A to se týká zejména těch funkčních bloků vzdušného prostoru z důvodu tedy nákladové efektivity a pro oblast Blumet, to znamená Itálie, Řecko, Kypr a Malta z důvodu jejich kapacity. Když se eh, přistupovalo k tomuto rozhodnutí komise, tak ještě nebylo žádné stanovisko, to znamená i nyní se nacházíme ve stavu vyjednávání s členskými státy a, a příští týden se sejde výbor pro Single European Sky a bude se hovořit tedy o možném řešení. To znamená, dokončíme naši analýzu e, za e, podpory příslušných revizních orgánů a jsou to problémy e, zejména na Kypru a v Řecku ohledně kapacity, kde je strukturální nedostatek kapacity a to vede k mnoha spožděním převozu cestujících a pak Eh, dále u některých eh, středisek pro kontrolu letového provozu, eh, což vede ke spožděním. Pak jsou tu ještě určité otevřené otázky ohledně nákladové efektivity u těch takzvaných fabeků. Tam je to příklad Německa, kde jsou to tedy ty vysoké Eh, poplatky na jednotku nejsou v souladu eh, s těmi celoevropskými cíly. No a na závěr, abych to zhrnul, tak to zhodnocení komise za pomoci příslušných revizních orgánů, eh, tedy uplatňovala samozřejmě kritéria, aby posoudila právě efektivitu těch plánů výkonnosti takto jsme přistupovali v průběhu celého toho procesu. No a prokázalo to také, že ty funkční bloky a řekněme jejich konstrukce ještě zaostává. Jsou tu jasné potíže ze strany členských států, jak si uchopit tento koncept a realizovat ho. To vlastně vzešlo z legislativy ohledně Evropského jednotného nebe, aby to bylo opravdu přínosné, aby to bylo nápomocné. A rok 2012 to bylo to cílové datum pro implementaci toho konceptu funkčních bloků. No a zaznamenali jsme, že samozřejmě ano, došlo k obrovskému pokroku i ze stranu institucí, že se e, vytvořily různé subjekty v rámci toho kontextu FAB, nicméně e, nějaké dosažitelným způsobem nějaké přínosy, co se týče Eh, vlastně fungování a v konečném důsledku přínosy pro samotné cestující tam zatím ještě příliš nejsou. Takže komise se rozhodla, že eh, vzhledem k tomu, že došlo i k určitým porušením, že komise vypracuje studii do konce tohoto roku, aby pochopila opravdu jasné, konkrétní operativní přínosy eh, plynoucí z fungování těchto funkčních bloků eh, od toho roku 2012, to znamená za uplynulé období čtyř let. To znamená, tak to budeme moci lépe posoudit, eh, zda ty jak si to, dos, to co, čeho bylo dosaženo, bylo opravdu přínosné a jakým způsobem zlepšit situaci a zda ten koncept funkčních bloků je stále ještě platný a pokud ne, zda je třeba změnit legislativu, pokud si tedy přejeme celkově vylepšit náš vzdušný prostor a mít na evropské úrovni opravdu bezpečný nákladově efektivní management tohoto prostoru. Děkuji vám. Děkuji, teď má slovo Wim van der Kamp. Děkuji vám, pane předsedo. Já bohužel musím uznat, že vůbec v této oblasti nejsem odborník a tím pádem se omezím pouze na dvě otázky. Já jsem jedné věci nerozuměl ani z vysvětlení komise. Jsme s tímto spokojeni nebo ne? Udělali to členské státy dobře nebo ne? Tak já nevím, takže řešilo se všechno eh, technicky dobře, politicky dobře. To je tady má první otázka. Jsme vůbec spokojeni s tím výsledkem, nebo to všechno trvalo moc dobře a není to dostatečné? A druhá otázka. Jaký bude další krok? Já vím, že to je politicky ožehavé téma. Co s tím teď komise hodlá dělat? To je vše. Děkuji. Děkuji i vám. Ismail Ertuk. Děkuji. Chci srdečně poděkovat všem. Myslím si, že jádro pudla, abych tak řekl, je to, co říkal právě kolega Vanderkamp. Um, ehm, na nás na Evropském parlamentu to teď není. Eh, jde o to, že se nedohodly členské státy a bylo by zajímavé slyšet, co Evropská komise hodlá dělat, aby se členské státy hnuly. Protože to, co se tady představilo, mně osobně dělá dojem jaksi toho, že z nejrůznějších členských států Máme například i odpor k tomu plnění cílů EU. A pokud jsem správně pochopil, má se hlasovat, tedy kdy členské státy mají hlasovat o tom, jak budou hodnotit jiné členské státy, tedy zdaty jiné členské státy plní nebo neplní požadavky Eh, rozuměl jsem tomu dobře? Já si totiž nedovedu moc představit, že by členské státy mohly hodnotit výkonnost jiných členských států. To je tedy první otázka. Druhá otázka je, zda by nebylo nějaké lepší eh, řešení, jak zavázat členské státy k tomu eh, zřídit tyto vzdušné bloky. Děkuji Jackie Foster, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Musím říct, že mě skutečně komise zaráží vaše zpráva. My jsme se do této zprávy dali, když jsem tady byla v prvním mandátu eh, na první eh, Single European Sky, to bylo před 12 lety. A v minulém mandátu jsem byla zpravodajka, snažili jsme se nastartovat Single European Sky, než nastoupí ta eh, strana Cezaru CES2. A všechny členské státy souhlasili s tím, že podepíší Single European Sky. A to zahrnovalo všechny členské státy, které se připojily v roce 2004. My v tomto výboru nejsme až tak tolik naivní. Víme, že občas jsou výzvy, občas jsou obtíže, když máme nějaký úkol, který je takto velký, ale když se podíváme na pozitiva, pan předseda eh, jich právě několik zmínil, co se týká přímého trasování, méně spáleného paliva, Eh, lepších podmínek pro naše operátory, co se týká nákladů na lístky a všechny ty další věci, tak bylo naprosto jasné před 12 lety, proč se touto cestou vydáváme. A dokonce i já jako britská konzervativka, a nechci zmiňovat to, co se v Británii teď děje, jsme si uvědomovali, že toto není otázka suverenity a nikdy nebyla. Členské státy budou vždy mít kontrolu nad svým vzdušným prostorem. Že ano ale oni všechny souhlasili státy s tím, že s tímto budou pracovat. A e, připravilo se kolektivní rozhodnutí, že se půjde cestou restrukturalizace nazvané FAPS. Některé členské státy to už udělali. Mimo jiné Británie, mimo jiné skandinávské státy. A teď je rok 2016. Já jsem byla na Kypru s bývalým předsedou, když Kypr a Řecko podepsali svou fázi Eh, těch FAB a to bylo v minulém mandátu někdy zhruba 2013-14. A teď tady jste vy, a to ono to není osobní, to je biznis, a říkáte nám, jaké ty, jaká ty výkonnostní schémata jsou. Víte co, nám je to úplně jedno. Nás zajímá, eh, jak s tímto pohneme dál, abychom mohli začít řešit věci, pro které tady Single European Sky je. Co vy jako komise neděláte, je to, co dělat máte. To znamená, že udeříte na ty členské státy, které neplní své povinnosti, které nezavádějí FAPS, jaké mají, tak abychom konečně měli ten společný proces, abychom mohli Cezar konečně zavést. A tu technologickou stránku celé věci. Takže toto není inform, eh, informování, to není zpráva, to je eh, zkrátka dalších několik listů papíru implementačních aktů, Eh, víme, že je zde politický tlak, víme, že mu musíte čelit, protože jsou členské státy, které eh, tady nejsou příliš eh, jaksi nápomocné, ale to je úplně jedno, to s ničím nesouvisí. Protože Nelze dosáhnout oboustranně výhodné situace, když se některé státy rozhodnou nespolupracovat. A to je vaše práce jako komise, jako policie přesně těchto věcí zajistit, že se ty věci dělat budou. Tohle to, co jste tady předvedli, to opravdu není dostačující. Rozhodně ne pro mou frakci a myslím si, že pro nikoho jiného tady v sále. Takže když dovolíte, pane předsedo, já bych navrhla, aby komise eh, se k nám co nejdřív vrátila a řádně nás informovala o aktuální situaci o fap. Protože tady všechno to výkonnostní nesmyslovstvo, to nikoho nezajímá, kolik co euro stojí. Já to všechno chápu, víte? Já tady sedím v tomto výboru, vím, co ty věci znamenají, nemusíte mi to vysvětlovat. Ale upřímně řečeno, od vás nemáme vůbec žádné odpovědi a nikam se neposouváme. Takže já bych byla velice vděčná, kdyby se k nám komise mohla co nejdříve vrátit a řádně nás informovat o tom, kde jsou úzká místa, co jsou problémy. A já bych ráda věděla, které členské státy toto celé zdržují. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Gesine Meissner. Já navážu na Jackie Foster. My už o Single European Sky mluvíme celou věčnost a chceme se někam dostat. Takže já začnu tím nejdůležitějším, čím se všichni zabýváme. Já jsem často říkala, Eh, že si myslím, že kdyby eh, všichni evropští občané věděli, jak neefektivně se využívá jejich vzdušný prostor, že ty eh, linky jsou cikcák, přes celou Evropu, generuje to spoustu emisí navíc, než kolik by bylo potřeba, a to znamená větší náklady a delší trvání, tak se lidé chytnou za hlavu a začnou demonstrovat na ulicích. Takže možná, eh, že kdyby eh, k takovéto revoluci docházelo, možná, že by členské státy konečně začni, začaly plnit to, co slíbili. Protože všichni si řekli, potřebujeme to, všichni s tím souhlasili, ale najednou to nikdo nechce implementovat. A já chápu to, co říká Ismail Ertuk. Komise se musí zamyslet nad tím, co bude dělat, protože komise je strážkyní smluv. A konec konců, když někdo něco podepíše, tak to komise musí e, pohlídat, že to také splní. Takže když členské státy zdržují, tak to dobře není. A e, například, e, když SDS Plus visí na otázce rozšířování železnic, no tak to také není, špat, e, není dobře. Je potřeba toto jednotné evropské nebe zajistit pro Evropu, pro evropské občany. Jde o to, abychom řešili otázku mobility, otázku dopravy. A komise to velmi dobře ví, takže tolik obecně. Já chápu, že to je složité, ale přesto myslím si, že se musíme ptát, zda by komise přece jenom neměla nějakou možnost s tím něco dělat. A teď konkrétněji k tomu, co jste řekli. Vy jste řekli, Kypr, Řecko a Itálie mají problémy s kapacitami. To já už jsem taky slyšela, že je třeba v Řecku složité přistávat a eh, podobné je to na Kypru, že to tedy údajně naráží na problémy kapacity. Já bych eh, od vás ráda slyšela, co přesně jsou ty kapacitní problémy. Je tam málo zaměstnanců, nebo co je důvod, protože to nefunguje a co podle vás se s tím může dělat? Eh, nevím, jestli to je třeba tím, že tam jezdí hodně turistů, že to jsou atraktivní destinace, Protože to je pro ty státy velice důležité, že ano? A to, že tam nemohou přistávat letadla, je poškozuje. A pak druhá otázka, ta se týká té tabulky o fabech. Když se faby zaváděly, tak ty menší státy, Benelux, Švýcarsko, jednali velice rychle a něco dělali. To, to vyselo údajně na Francii a Německu, ale eh, tady u té tabulky efektivita nákladů FAB, když se na to podívám, tak Švýcarsko je na tom dobře, Německo ku podivu taky, což mě překvapilo. Já jsem si myslela, že eh, u Fabeku Německo nedělalo domácí úkoly, aby se řeklo. Nizozemsko, Belgie, Lucembursko také relativně. A, ty, ty jsou na tom relativně špatně a moc nechápou tedy to hodnocení. A Francie je v podstatě eh, s minus 4,1, 4,5 na tom stejně špatně jako státy Benelux. Souvisí to třeba u Francie s tím, že tam bylo hodně stávek, nebo s tím, že zkrátka některé lety zkrátka nemohly proběhnout tak, jak se to plánovalo. Jaký je proto důvod? Tedy, jak máme té tabulce rozumět? Já ji nerozumím. Děkuji vám. Karin Madeli. Děkuji, pane předsedo. Všichni na našem výboru se shodují na tom, že je potřeba se podívat eh, na to, proč to nařízení, které bylo přijato v roce 2004, potom bylo to ještě jednou potvrzeno v roce 2009 eh, s tím, že cílem je mít jednotné evropské nebe v roce 2012. Eh, tam bylo původně napsáno a pořád to nemáme. Teď se píše rok 2016. <clears throat> Eh, vy jste hovořili o tom, že že eh, je to zodpovědností členských států a tak dále, ale my skutečně nechápeme, proč by to mělo trvat tak dlouho, než se vytvoří jednotné evropské nebe. A jak bychom my jako parlament nebo jako výbor pro dopravu eh, tomu mohli na pomoci, aby to všechno probíhalo rychleji. Měli bychom rychle eh, s tím něco dělat, aby členské státy se konečně pohnuly. To je první otázka. Moje druhá otázka je následující. Zajímalo by mě, jestli máte výsledky u těch dvou nejpokročilejších bloků, což je Francouzsko, Švýcarsko, Německo a eh, Benelux, a toho druhého ve střední Evropy, jestli dnes máme výsledky v oblasti životního prostředí, jestli se to nějak promítlo z eh, ekologického hlediska, jestli eh, na to máte odpověď, tak bych je ráda slyšela. Ja, vielen Dank. Dann hab ich mich noch mal auf... Děkuji. já eh, jsem se zařadil na seznam řečníků nenárodní sobectví. Eh, eh, tady existuje, to všichni víme, ale teď to jde i proti jejich vlastním zájmům. jednak by se mohla zlepšit bezpečnost, to by přece mělo vyhovovat všem, eh, že všichni by měli mít zájem na lepší bezpečnosti. A nic se neděje. Druhá eh, věc, eh, jde tady ušetřit náklady. Všichni si vědomujeme, že to stojí peníze. Evidentně ty státy, které to v praxi nechtějí zavést, tak jsou tak bohaté, že to ani nepotřebují a nemají zájem na spolupráci. A potom Jde úspory emisí, jsou státy, které dávají miliardy na to, aby o jedno procento nebo několik málo procent snížili emise a tady eh, ty peníze by zase mohly ušetřit, kdyby s tím něco dělali a to mi přijde celé eh, nemocné. Jackie Foster říká, že je tady nedostatek politické vůle, ale ten my vidíme i v komisi. Já už také to sleduji 12 eh, let, já už jsem to říkal u zprávy Jan Zembovského proč se nic neděje. Všechny smlouvy byly podepsány, přece jsme právní stát a pokud někdo eh, něco dodržuje nebo porušuje ty smlouvy, tak eh, na to musí eh, někdo dohlednout. Proč nepřijdete za námi a neřeknete už před rokem, jsme zahájili řízení pro porušení povinností s tím, s tím a s tím, protože ti podepsali něco, co potom nesplnili. A potom při porušení e, této smlouvy hrozí zvýšení emisí, hrozí ohrožení bezpečnosti a e, e, to, že se budou plítvat prostředky v Evropě. My nechceme ani tak vědět, kde vše, všude jsou ty problémy. To sice vědět také chceme, ale hlavně nás zajímá, jak budete řešit nedostatek politické vůle. A nejenom na straně členských států, ale evidentně také v komisi. A zajímalo by nás, co s tím budete dělat. Co eh, komisařka Bolt eh, s tím bude dělat? Já vím, že v hierarchii komise eh, jsou ještě další. Van Timmermans vždycky říká better regulation, ale tady je vlastně zastáncem žádné nebo špatné regulace. A co s tím chce dělat on? My všichni víme, že těch problémů je řada. To už jsme slyšeli 20krát ale nás by opravdu zajímalo, co s tím teď eh, komise eh, bude dělat, nebo co se pokusila dělat a proč to nešlo. Eh, takže hodně otázek a námitek a teď jsem zvědavý, co na to odpovíte. Děkuji, pane předsedo. Nejprve tedy, co říkal pan Van de Kamp. Vy jste se ptal, jestli jsme spokojeni. Funguje mikrofon? Zkuste mluvit přímo do mikrofonu, bude to potom lepší. Dobře, takže nejprve odpovím na to, na co se ptal pan Van de Kamp, který se ptal, jestli jsme spokojeni implementací těch funkčních bloků. Samozřejmě si s tím spokojeni nejsme. Čili to, co se plánovalo při přijímání legislativy, nebylo splněno. To je v podstatě všechno. A trvá to příliš dlouho. Členské státy nám říkají, eh, že to nemůže být Eh, se to nemůže změnit tak rychle, že se to musí eh, všechno dít eh, pozvolna, ale podle nás to trvá příliš dlouho. Také jste se ptal na to, co s tím budeme dělat, jak na to budeme reagovat a jaké kroky podnikneme. Upřímně řečeno, ta budoucnost nevypadá nějak zvlášť nadějně u těch FAP. To, co děláme my teď, je prosadit projekt Cezar, což by měl být ten, měl být ten technologický pilíř jednotného evropského nebe, aby se mohly provést všechny ty technické a provozní změny na zvýšení kapacity, aby se zlepšila efektivnost letu a snížily náklady. Je tady jeden prvek toho jednotného evropského nebe, projekt Cezar, který funguje dobře. a který eh, trochu řeší naše problémy. Další otázka se týká toho výkonnostního programu a jak se tam plní ty cíle. Tam šlo o to, jak eh, přesvědčit a donutit eh, ty poskytovatele těch eh, navigačních služeb, jak eh, se dále vyvíjet, jak se integrovat a eh, nabízet ty služby z výhodněji. Nicméně tady zase narážíme na odpor členských států. Probíhá diskuze na výboru pro jednotné evropské nebe, ale samozřejmě tam členské státy také hlasují a jsou vzájemně solidární, nechtějí Eh, hlasovat proti sobě. Vždycky eh, hlasují tak, aby chránili jeden druhého. Paní Foster, já samozřejmě rozumím vaší eh, reakci, ale ten bod na našem programu byl, byl ten výkonnostní program. došlo k pokroku některých funkčních bloků. Nejpokročilejší je ten švédský. Ano, je tady nedostatek politické vůle. Není to otázka svrchovanosti, ale spíše národních zájmů. Členské státy mají tendenci chránit své zájmy, také to souvisí s některými sociálními aspekty. My samozřejmě rádi se eh, vrátíme s eh, dalšími aktuálními informacemi, možná po letních prázdninách. Paní Meissner hovořila o tom, že komise má dohlížet na dodržování smluv a my jsme před několika lety rozhodli o tom, že zahájíme právní kroky vůči členským státům ohledně zavádění těchto FAB ty právní postupy ještě pořád probíhají. Teď se to dostalo do fáze formálního oznámení, formálního dopisu na adresu členských států. Nejdále se to dostalo eh, v případě Francie, Švýcarska, Branuxu a Německa. Teď už je to odůvodněné stanovisko, takže vidíte, že komise zahájila Eh, ten právní postup, který má vést k dodržování eh, právních povinností. Takže to eh, teď postupuje a uvidíme, jak to dopadne. Co se týče těch problémů s některými členskými státy, byste se zmiňovala o Řecku a Kypru, tak to je nedostatek kontroly, nebo kontrolu, pardon, někde, v některých českých státech prostě nejsou k dispozici těch klíčových okamžicích. A proto nezvládají řídit dopravu třeba ráno. A potom eh, probíhají eh, diskuse s sociálními partnery, jak eh, najít nějaké řešení. Současný problém je skutečně s tím, že je tady nedostatek kontrolu leteckého provozu a jejich manažerů, aby byli dostupní eh, během prázdnin, během eh, víkendu a tak dále. Jejich eh, dostupnost je problematická a tím je omezena ta kapacita leteckého provozu. Paní Dali se ptala na co budeme dělat. A já opakuji, že Cezar podle nás je nejlepší řešení pro e, nový režim řízení leteckého provozu, letového provozu. A můžeme potvrdit, že zavedením Cezaru se zlepšila efektivita letů Potřeba paliva v některých plocích již ty lety mohou létat přímo po přímé trase. Takže dochází k úspoře paliva a ke snižování dopadu na životní prostředí, takže tady tedy pokroku dochází. A k tomu, co říkal pan předseda, ano, je tady nedostatek politické vůle ve členských státech. Může komise udělat eh, něco více, než dělá. Samozřejmě ano, my jsme zahájili ty právní kroky proti členským státům. kontextu to jednotného evropského nebe, tam eh, se o tom také diskutuje, nicméně přehlasování narážíme na odpor členských států. A jinak s vámi souhlasím. Pokud se nemýlím, tak ehm, ehm, se o tom začalo mluvit v roce 2000, potom se přechválilo v roce 2004 za času komisařky Lory de Palacio. Nicméně došlo ke změně situace eh, vzhledem k té velké hospodářské krizi, která začala v 2008, která změnila ten důraz eh, od eh, kapacity, důraz na kapacitu se přišlo k důrazu na úsporu nákladu. Na provoz samotný se oproti roku 2007 výrazně nezvýšil. Ten systém je dále velmi fragmentovaný A pokud jde k navýšení eh, provozu, tak ten současný systém nebude udržitelný. Ty výsledky jsou tedy smíšené. V některých případech můžeme poukázat na pokrok, zejména v té oblasti technologie. Ale co se týče té organizace a institucí, eh, kde by ty dispatchingy eh, měli se slučovat, tak tam to naráží na odpor členských států. Každý členský stát eh, se chce zachovat svůj vlastní systém eh, kontroly letového provozu. Je to otázka prestiže, otázka svrchovanosti, národních zájmů a přes to, že navenek eh, říkají, že to chtějí, ano, ale v praxi to tak není. A my děláme to, co je v našich silách, ale rozhodně to není jednoduché. Děkuji. Možná, že jste pochopil, že někdo z nás není eh, spokojený. Tento argument slyšíme už 12 let. Ten argument finanční krize eh, by právě měl vést k tomu, že to půjde ještě rychleji. Během krize se všichni stěžovali na to, že nemají peníze, ale tady přece můžou na tom peníze vydělat. Ty argumenty členských států my všichni známe ale přesto eh, říkáte, že probíhají ty právní kroky, ale to už také slycháme dlouho, slyšíme dlouho. Kde je ten důvod, že komise tady nejedná jako strážkyně smluv a neříká, musíte už to konečně jednou dělat. Podepsali jste to a musíte platit. To mě z vašeho vyjádření úplně jasné není. Já vím, že vy to jenom ty informace předáváte, ale byli bychom velmi rádi, kde byste mohl jít za svými nadřízenými. Není to názor jenom můj osobní, ale myslím, že v tom se asi tady všichni shodneme, že dál už to tak skutečně nejde. No um... Se k tomu ještě vrátit. My víme, že jste v eh, těžké situaci, ale není tady nedostatek těch dispečerů leteckého provozu. Abyste nám říkal, že jsou členské státy, které mají problém s pokrytím víkendů nebo špiček, jsou to lidé jako piloti nebo lidé pracující v jakémkoliv odvětví. Vědí, že musí zajistit tu službu 24 hodin denně, ale jsou tady otázky těch eh, eh, vztahu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a politici nejsou ty problémy schopni vyřešit. To prostě nestačí jako odpověď. Pan předseda to také řekl velmi jasně. Vy jste zahájili ty postupy při porušování povinností, ale možná, že můžete přijít s nějakým těžším, nevím, něčím přísnějším. Já, e, jdete ve státy jako Španělsko, Francie, to jsou ty klíčové e, státy e, s tím klíčovým vzdušovým prostorem. A bohužel tady je nedostatek politické vůle. A neříkejte nám, že je nedostatek těch kontrolorů, protože v jiných místech to funguje výborně. A my e, víme, jak to je, my s nimi mluvíme, mluvíme s organizacemi, které je zastupují. Takže sama o sobě to není žádná odpověď. Byla bych ráda, se to vzal do úvahy. Děkuji. Pokud ještě na to chcete zareagovat, tak můžete. Jen stručně, co se týče tedy nedostatku těch eh, kontrolorů letového provozu. V Řecku byly určité problémy s dostupností těchto kontrolorů, takže se museli otevřít novým odvětví měli nabídku Itálie, která jim poskytla tým kontrolorů, myslím, že jich to bylo nějakých 20, co měli do Řecka a ta nabídka byla zamítnuta. A proč? Protože kontroloři měli být řecky, měli hovořit řecky, tedy chápete to, takže možná to není takový nedostatek, když se podíváte na tu úroveň celoevropskou, ale na té lokální úrovni, tam je nedostatek. Jsou tu určité země, které mají hodně kontrolorů, například Německo jich má nadbytek, ale aby je mohli používat v jiné zemi, to je téměř nemožné. To jsem pouze chtěl dodat. Děkuji. Okay. Also Dobře, takže eh, já k tomu jenom řeknu, že s tím nejsme všichni spokojeni, ale jsme optimisté, konec konců jsme politici, tak budeme aspoň doufat. Dobře, teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Strategie EU pro skapalněný zemní plyn a skladování plynu. Spravodajka je Claudia Montero de Aguiar. Máte slovo. Obrigada, senhor. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já bych chtěla na úvod říci, že toto stanovisko eh, je zahrnuto do té udržitelné energetické eh, bezpečnosti strategie Evropské unie a týká se skladování LNG tedy skapalněný zemní plyn, to je alternativní palivo, protože umožňuje vlastně určitou náhradu těch tradičních znečišťujících druhů paliv, a jak i všichni víme, vedou k vytváření určitých znečišťujících látek OX, NOX a jiných částic. A navíc LNG má také pozitivní dopad, co se týče snižování těchto znečišťujících látek na životní prostředí. Obecně, eh, co se týká střednědobého a eh, krátkodobého horizontu, může navýšit konkurenceschopnost Evropské unie, co se týče těch energetických podmínek. Když jsem vypracovávala toto stanovisko, tak jsem si vyslechla celou řadu združení, eh, organizací, podniků z odvětví, které vlastně uh, identifikovali, jaká je situace šíření LNG v různých členských státech. Pro námořní dopravu LNG vlastně umožní to, aby sektor splnil dané podmínky, co se týče určitých částic na bázi síry to je tedy zejména důležité, protože by to mohlo umožnit podstatné změny již od roku 2020. To znamená, dané odvětví by se na to mělo připravit a proto tedy legislátoři a legislativy by měli stanovit určité priority a vytvořit i určité orientace. Je důležité, abychom eh, tedy eh, ty Eh, přístavy vybavili příslušnými terminály i na import a export LNG. Je to tedy schudné eh, řešení, například v těch eh, městských kontextech, tedy přeprava MHD využívá. No a z dlouhodobého hlediska by to mohlo tedy kráčet tímto směrem i pro zapojení LNG v přepravě zboží. Samozřejmě eh, je to vždycky ta mince, která má dvě strany, jsou tu i rizika, s kterými bychom měli počítat, měla by existovat opatření, která ochrání takovéto situace například, co se týče snižování úniku metanu. To by představovalo to, že tedy, že bychom tu měli k dispozici nejlepší možné technologie, špičkové technologie, které by byly k dispozici proto, abych, bylo možné se vyhnout možným škodám. A je zapotřebí také um, zajistit nepřetržité financování výzkumu a vývoje. Ještě bych chtěla učinit stručný odkaz na otázku ostrovních a ultraperiferických oblastí v příslušných tedy národních rámcích ta směrnice o alternativních palivech umožňuje nebo hovoří o listopadu 2016 jako určitém termínu pro toto zavedení, nicméně eh, mořské přístavy a malé vnitrozemské přístavy jak si nemají možnosti se dovybavit těmi terminály pro třeba nákladní těžká vozidla. Komise ve svém sdělení sděluje, že problémem pro rozvíjení trhu s LNG je právě nerovnoměrná distribuce těch terminálů, tak ta směrnice o alternativních palivech právě poskytuje pardon, ještě více posiluje tu nerovnost, protože samozřejmě jiná situace je v rozsáhlých významných přístavech, které jednodušeji zajistí financování například z eh, nástroje CEF tady je důležité, aby komise v souladu s místními regionálními orgány věnovaly nezbytnou pozornost právě těm přístavům, které zůstanou jaksi stranou z té hlavní sítě, kde se budou instalovat eh, ty zásobovací terminály a aby se tedy zajistilo i adekvátní financování pro tyto případy. Další záležitost napojená na LNG je eh, to nezbytné financování. Komise se tady jaksi nezmiňuje o alternativních možnostech skladování um, LNG, což má obrovský potenciál a nevyžaduje to tak velké financování. Například plynovod v Portugalsku na ostrově Madeiře, anebo i satelitní terminály menších rozměrů ta ekonomická schopnost eh, jak si znemožňuje vybudování eh, dalších terminálů. Ovšem jsou tu určité možnosti, ty bychom měli zvážit a měli bychom jim věnovat pozornost. A tady bych právě eh, nechtěla opomenout uvést tyto příklady. Já tady doufám, že tato strategie nepovede k vytvoření dalších energetických ostrůvků, kromě těch, které už máme. Proto potřebujeme eh, pro střednědobě dlouhodobý horizont opravdu stabilní plány s příslušným financováním. My v Evropě už máme terminály LNG, není to tedy nic úplně nového, není to žádný objev. Já bych uvedla několik čísel. V Unii máme nyní kolem 1500 eh, nákladáků na LNG, nějakých 500 na CNG a asi 100 plavidel na světové úrovni právě s pohonem LNG. Takže pokud budeme opravdu věřit v bezpečný, Eh, integrovaný vnitřní trh, eh, tak potřebujeme velkou škálu alternativních druhů plavidel, paliv pardon, a potřebujeme je tedy podpořit. Takže to stanovisko je do určité míry omezeno, protože se musím omezovat eh, počtem slov. Jsou tu určitá témata, která jsem zmínila zejména tady v tomto mém projevu a neobjevují se tady v tom textu. Nicméně jsem ochotná spolupracovat se stínovými zpravodaji, kteří eh, budou sledovat vývoj tohoto dokumentu. Přeji si, aby ten text byl konsenzuální, aby byl jasný a aby se příliš nezablokoval, ale naopak umožnil rozvoj právě LNG, tedy tak eh, pro tak důležitou oblast, jako je ta nám blízká oblast dopravy. Děkuji. Vielen Dank. Die nächste ist Theresa Griffin. Děkuji dále. Paní Griffiths. Děkuji, pane předsedo, vážená paní zpravodajko, kolegové. Já bych v první řadě chtěla poděkovat zpravodajce za ten pozitivní text a inkluzivní způsob práce. Já podporuji mnohé aspekty a také zmiňujeme ty odkazy na obnovitelné alternativní druhy paliv. Využití LNG v dopravě tady proto to je naprosto nezbytné, aby se LNG užívalo jako alternativní palivo, kde nahrazuje ty více znečišťující tradiční paliva a využívají se tedy ty um, udržitelné zdroje, zejména v nákladu a přepravě zboží. Je důležité ale právě zapracovat na vývoj infrastruktury, jak podotkla zpravodajka. Musíme zvážit po, požadavky a poptávky v Evropě po plynu a to, aby prostě nebyly nějakým způsobem zablokovány z nedostatku. Nové infrastruktury, eh, plynové in, infrastruktury eh, nechtějí nějak zablokovat eh, technologie. Musíme podporovat efektivní používání těch LNG terminálu a zároveň rozvíjet interní plynový trh s nejrůznějšími inovatorskými možnostmi. A také musíme zajistit, že evropská energetická efektivita a cíle obnovitelných zdrojů budou v souladu a že to budou cíle pro rozvoj LNG. Samozřejmě eh, LNG nevyřeší úplně eh, vše, ale nemělo by to být také nějaká zadní dvířka pro ty břidlicové plyny. Je to slimná alternativa pro snížení těch eh, škodlivých, znečišťujících emisí, nicméně jedná se pouze o redukci, ne pro udržitelnost jako takovou a z tohoto důvodu bychom měli zajistit udržitelnou produkci LNG a i komise by se tady zavá- měla zavázat, že na to bude dohlížet. No a my se těšíme opravdu na, na toho opravdového ducha spolupráce. Děkuji, Robert Zil. Uh, Děkuji pane předsedo. Já budu hovořit za kolegu Tomase, který je naším stínovým zpravodajem. Jsme přesvědčeni, že toto strategie pozitivním krokem vpřed v rámci rozvoje našeho energetického trhu. Stávající terminály LNG v EU poskytují dostatečnou kapacitu, nicméně ten, to 20% využívání těchto kapacit je opravdu znepokojící. Proto je důležité zapracovat také i na tom přenosu a rozvoji této sítě. Pak e, jsou tu záležitosti jako vzájemná spolupráce, e, spolupráce na regionálně místní úrovni, využívání těch terminálů. E, jsme přesvědčeni, že i nejrůznější evropské nástroje, ten TCF, mohou podpořit rozvíjení těchto infrastruktur, včetně transmisí LNG a skladování. Také jsme přesvědčeni, že je třeba vytvořit opravdový plynový interní trh a, a také zvážit otázky z zdanění, což by napomohlo členským státem. Děkuji. Jozo Ráduš. Thank you, Chair. Děkuji, Pane předsedo, za frakci ALDE bych také eh, já rád uvítal stanovisko paní Montero Dagiar a strategii komise na podporu využívání eh, eh, udržitelných zdrojů a, a alternativních paliv. Chtěl bych zdůraznit tři body které je třeba mít na paměti. V první řadě taková obecná připomínka přijetí celoevropského projektu společného zájmu, tedy ta strategie zmiňuje několik klíčových projektu a je třeba tedy zajistit, aby to bylo přínosné pro všechny členské státy, aby tedy mohly využívat LNG. Za druhé konkrétně ke stanovisku TRAN dlouhodobá řešení a plány na financování toho budování těch dalších terminálů, zejména v takových přístavech, které se nenacházejí vyloženě uvnitř té základní sítě TENTY. To si myslím, že je samozřejmě v zájmu výboru TRAN takže by se to mělo i dostat do samotného stanoviska a to je v podstatě vše, co jsme chtěli vyjádřit. Děkuji, Maja Kilan. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan vilpittömästi kiittää. Děkuji. Já chci srdečně poděkovat ehm, zpravodajce za skvělý návrh. Je to návrh založený na odborných znalostech a je to velice dobře vyvážený dokument. My předložíme určité návrhy na pozměňovací návrhy, eh, tedy dívaj, dívající se do budoucna na dobu po skapalněném eh, zemním plynu. Pokud vím, tak parlament má sjednocený názor na důležitost kapalného plynu jakožto na prostředek pro jakési přechodné období, ale ve spojitosti se skapalněným zemním plynem musíme řešit energetickou dostupnost z dlouhodobého hlediska. A je potřeba zohlednit také zohlednit také produkci skapalněného bioplynu, takzvaného LBG, a předpoklady pro distribuční infrastrukturu. To by v tomto stanovisku mělo být také zohledněno. A kromě toho je potřeba dát pozor na e, pobídky, pro skapalněný zemní plyn a jeho operátory. Protože je zároveň zapotřebí zohlednit dobu na modernizaci kontejnerů a nástroj na úrovni EU. Děkuji. Děkuji. Keith Taylor. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce, paní navrhovatelce za dobré východisko. Není sporu o tom, že kapalný zemní plyn je lepší eh, v oblastech emisí CO2, oxidu dusíku, oxidu síry, ale také eh, jemných částic. Nicméně tento návrh je takový jaksi evangelický ve své podstatě eh, a ve své podpoře kapalného zemního plynu. Já bych možná trošku varoval před nezamýšlenými dopady. Například nezamýšlený dopad bylo, když jsme změnili doporučení na zdanění nafty před eh, benzínem, protože nafta byla uhlíkově lepší. Ne, eh, mysleli jsme si, že to vytvoří velké problémy pro znečištění ovzduší. Nebo podobně, když jsme eh, přijímali návrhy o biopalivech, tak tehdy jsme si neuvědomili, že to bude mít takový dopad, jaký to mělo na odklánění zemědělské plochy od pěstování potravin na pěstování biopaliv. Takže já si myslím, že potenciál kapalného zemního plynu je potřeba nahlížet podobně. Je to fosilní palivo. Může to být tím pádem pouze přechodné palivo. A já bych rád, aby součást tohoto stanoviska byla jak, jakási rozvaha kapalného zemního plynu co do environmentálního a energetického výkonu. A měli bychom to porovnat s takovou podobnou rozvahou pro obnovitelné zdroje energie. Je potřeba pamatovat na to, jak obrovské jsou infrastrukturní náklady na dodávky v té škále kapalného zemního plynu, jakou ta zpráva předpokládá. A e, podobně je potřeba pamatovat na e, účinnost v oblasti CO2. Ta zpráva je v tomto ohledu velice kvalifikována, znamená v ohledu, že v ohledu tom, že kapalný zemní plyn může vést k redukci emisí skleníkových plynů, pokud se minimalizuje metanová složka. A to je právě ten problém, protože metan je 86krát víc zodpovědný za globální oteplování než CO2. A je potřeba pamatovat na to, že budoucí dodávky kapalného zemního plynu pravděpodobně budou pocházet z Austrálie a z USA, kde to bude jaksi získáváno nekonvenčními technologiemi, jako je například frekování což sebou nese celou novou řadu rizik úniku metanu. A proto bych rád doporučil takový velký vykřičník, řekněme, musíme postupovat velice opatrně a je potřeba získat nějakou objektivní analýzu situace a dopadů eh, kapalného zemního plynu, než se po hlavě pustíme do, té, do něčeho, co může být naše třetí největší energetická chyba za posledních 50 let. Děkuji, teď má slovo komise paní Monika Círy. Děkuji vám, eh, pane předsedo, díky paní navrhovatelce, díky všem poslancům za možnost s vámi zde dnes diskutovat. Souhlasíme s tím, že je potřeba si uvědomit, že plyn je sám o sobě pouze přechodným palivem eh, směrem za nízkouhlíkovou ekonomikou. Je to principálně asi nejlepší palivo ze všech ostatních fosilních paliv. Naše strategie je v souladu se strategiemi pro rok 2030 a 2050 pro klima a energii. Jsou zde výzvy pro životní prostředí, například vyhýbání se únikům, což zmínili eh, velice důrazně poslanci a s tím my souhlasíme. To lze vyřešit mezinárodním dialogem s producenskými zeměmi, abychom zajistili, že jsou dobré regulace, zejména při produkci eh, nekonvenčními metodami zemního plynu, ale také jsou k dispozici náležité technologie. K úniku může, dos, dos, eh, na, eh, k úniku může dojít kdekoliv, ale můžeme se jim vyhnout, pak, když děláme věci správně. Co se týká strategie pro kapalný zemní plyn, tam v podstatě vyzýváme po uzavření eh, chybějících propojení, to znamená uzavřít infrastrukturu, abychom se vyhnuli tomu, že budeme vytvářet izolovaná, izolovaná aktiva, izolovanou infrastrukturu, což se zdůrazňuje i v té strategii. Chybějící propojení, to je potřeba eliminovat, je potřeba vyhnout se fragmentaci vnitřního trhu, zajistit, že všichni budou mít přístup, dále vysoký potenciál pro kapalný zemní plyn, aby tento sloužil v oblastech, které nejsou napojeny na plynovou síť, protože můžete mít i maloškálové eh, infrastruktury s kapalným zemním plynem v oblastech, které by jinak neměly přístup k plynu, což představuje velký potenciál jak pro severní Evropu, tak například pro ostrovy v Atlantském oceánu a nebo ve středozemním moři. Podle našeho názoru zde je také velice důrazný potenciál pro dopravu, což je tedy vaše zaměření, zaměření výboru pro dopravu, zejména v námořní oblasti, ale také v těžkotonážní dopravě. Nicméně eh, k tomuto bych rád dal slovo paní Schmidbaru a panu Sedrikasovi z DG Move, kteří by o tom mohli informovat. Thank you very much, Mr. Moser. Thank you very much. Děkuji. Paní navrhovatelce a všem poslancům, kteří se k této zprávě vyjádřili. Rád bych zdůraznil, že zemní plyn v sektoru dopravy má nahrazovat zejména dýzlové motory a motory na jiné těžké ropné produkty, které představují daleko výraznější kontaminanty. Je potřeba si uvědomit, že příspěvek plynu pro dekarbonizaci je omezenější než u jiných alternativních paliv, nicméně pokud skombinujeme eh, zemní plyn se syntetickým plynem nebo s bioplynem, pak ten příspěvek k dekarbonizaci je velice výrazný. Eh, v tom ohledu bych rád eh, zdůraznil švédský příklad, kde, sedu, kde se používá až 70 biometanu v eh, stlačeném zemním plynu. Co se týká příspěvku zemního plynu na snižování emisí oxidu dusíku a pevných částic, zde je příspěvek zemního plynu velice výrazný. Napříč Evropou už 20 tisíc vozidel je poháněno zemním plynem, což zlepšuje kvalitu ovzduší ve městech. Co se týká eh, emisí z úniku metanu, takzvaný methane slip, tak to je něco, co monitorujeme, ale rád bych řeš, řekl, že eh, v této oblasti podnik, eh, proběhl výrazný pokrok, zejména u vozidel, která přicházejí na trh v rámci jaksi nové generace kamionů, například dual fuel kamiony od Volvo, tak ty, ta vozidla už odpovídají normě Euro 6. A emise metanu zde jsou velice omezené, což vede vlastně k tomu, že ta vozidla splňují normu Euro 6 ještě předtím, než se tato dostala na trh. Co se týká infrastruktury, jak víte, tak eh, směrnice o alternativních palivech vyžaduje od členských států, aby si vypracovali mezinárodní politický rámec do listopadu letošního roku. Do letošního listopadu musí členské státy nabídnout, eh, poskytnout, jakou minimální infrastrukturu eh, palivových bodů nabídnout pro skapalněný nebo stlačený zemní plyn. je to jasně otázka koridoru TNT. Pokrývá to minimální infrastrukturu eh, tankovacích stanic CNG, LNG, jak v silniční, tak námořní dopravě v koridorech TNT. Komise se rovněž snaží podporovat členské státy v tom, aby budovali tuto infrastrukturu dále zejména eh, z prostředků nástroje pro propojení Evropy. Máme tady výrazný počet projektů v oblasti dopravy, které jsou již zpracovávány. Poslední výzva proběhla v únoru letošního roku a ty projekty jsou teď jaksi zpracovávány za účelem financování Evropskou komisí, tak abychom podpořili výstavbu této minimální infrastruktury, tak abychom dosáhli co nejvyšší mobility napříč Evropou Ehm, vozidly na zemní plyn. To je, myslím, to klíčové. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Termín pro pozměňovací návrhy je 21. června 12.00. A tím eh, končím eh, dnešní veřejnou část zasedání a dostáváme se k trialogům, přičemž mohou zůstat eh, všichni poslanci, ale veřejnost je vyloučena a proto prosím ty, kteří zde eh, nesmějí zůstat, aby opustili místnost.